I'm sorry. Good evening, ladies and gentlemen. Dobrý večer, dámy a pánové. Všechny vás vítám na společném zasedání, společné schůzi dvou výboru Evropského parlamentu, výboru ECON, hospodářského měnového výboru a výboru, regi, výboru pro regionální rozvoj. Půjde hlavně o slyšení s Evropskou komisí o pozastavení ESI fondu, eh, co by součástí strukturovaného dialogu podle článku 23 nařízení 1303 z roku 2013 neboli nařízení o společných ustanoveních. To je to ten článek 23 odstavec 15. Nejprve mi dovolte, abych přivítala místo předsedu komise, pana Katajnena a paní komisařku Kretu za to, že mezi nás dnes přišli. Děkuji vám za účast a za to, že promluvíte. My se v tomto formátu dneska setkáváme poprvé. Bude to úplně první strukturální dialog o možném pozastavení ESI fondů. Tento proces začal v červenci. Tehdy rada dospěla k závěru, že Španělsko a Portugalsko nepřijali dostatečná opatření k tomu, aby tedy snížili schodek pod úroveň navrhovanou růstem, eh, paktem růstu a stability. Eh, rada tedy spustila sankce v rámci řízení o nadměrném schodku. Eh, k těmto opatřením patří eh, jednak uvalení pokut a kromě toho možné pozastavení plateb eh, závazků v rámci fondu ESI. Jde tedy o dva zmiňované členské státy. Rada na základě návrhu komise v srpnu rozhodla, že pokuta na Španělsko a Portugalsko uvalena nebude a nyní tedy komise musí předložit radě návrh, aby část nebo všechny eh, platby a závazky eh, pro tyto dvě země byly pozastaveny. Jsou to tedy platby a závazky týkající se strukturálních fondů. Podle eh, příslušné legislativy komise může přijmout toto rozhodnutí teprve poté, co proběhne strukturovaný dialog s parlamentem. To znamená, že nyní jsme se sešli právě proto, abychom tento strukturovaný dialog zahájili. Ráda bych v této souvislosti uvedla i to, že je tu s námi dnes také zástupce výboru regionů. Výbor regionů přijal zvláštní stanovisko o situaci ve Španělsku a v Portugalsku. Tento dokument je k dispozici na webových stránkách výboru regionu. Nyní předám slovo panu Gutierimu, aby také přednesl svou úvodní poznámku. Děkuji. I já bych rád přivítal pana místopředsedu Katajnena a paní komisařku Kretu. Vítám vás na strukturálním dialogu. Myslím si, že se vám velmi dobře podařilo popsat e, kroky, které předcházely začátku strukturovaného dialogu. Rád bych řekl, že my tady tento strukturovaný dialog touto schůzí zahajujeme a zvážíme, jaké další kroky budou případně přijaty na základě výsledku tohoto prvního strukturovaného dialogu, který bude, jak víte, e, zhodnocen na společném zasedání Byra a koordinátorů těchto dvou výborů. To znamená, že v tuto chvíli na začátku eh, zatím není známo, zda to skončí dnes nebo později. Druhá poznámka, která je v tuto chvíli také důležitá, spočívá v tom, že eh, proběhne tedy revize, která je tedy zakotvena ustanovení nebo v nařízení o e, strukturálních fondech, ale v každém případě jsou tu dvě, dva postupy, které, které obě zahajuje Rada. Na základě návrhu komise Rada tedy rozhodla, že e, zruší pokuty uvalené na dvě zmíněné země, a to poté, co vzala v potaz konkrétní hospodářsko-sociální okolnosti a kroky, které tedy tyto členské státy, na základě kroků, které tyto členské státy přijaly. Dále je to druhá složka, která je tímto eh, nařízením o strukturálních a investičních fondech pokryta. Eh, komise tedy musí předložit návrh, ale Zároveň komise musí vzít v potaz výsledky strukturovaného dialogu, to znamená názory parlamentu a také celou řadu makroekonomických prvků. Budeme mít možnost o tom diskutovat více dopodrobná, to je tedy ten rámec uh, uh, možnosti uh, vlastní samostatné úvahy na nás jako parlamentu. Právě proto jsme tu dnes, abychom o tom diskutovali. Rád bych vás tedy upozornil na to, že jeden z důvodů struktur, strukturovaného dialogu spočívá v tom, abychom si vyslechli detaily toho, jak ty další kroky budou probíhat a také eh, přesný harmonogram těchto kroků. Eh, děkuji a vracím vám slovo, paní předsedkyně. Ano, děkuji, děkuji vám. Nejprve tedy předáme slovo zástupci Evropské komise, alespoň mi tak napovídá náš společný scénář. Eh, takže nejprve dostane slovo pan místopředseda Katajnen. Prosím, máte slovo. Děkuji vám, vážení předsedové, vážení poslanci, že jsme byli posla- pozváni sem na toto slyšení, na tuto výměnu názoru. Je to pro nás velká čest, že zde s vámi dnes můžeme diskutovat a vyjasnit otázku makroekonomické podmíněnosti fondů EFSI. Ono to trochu souvisí s paktem stability a růstu specifickým způsobem, ale spíše to otázka makroekonomické podmíněnosti evropských strukturálních investičních fondů. Jak víte, tak eh, komise usiluje o fiskální disciplínu a strukturální reformy, také eh, velice ctí eh, férový přístup v sociálních otázkách, jde o inteligentní investování, tak aby docházelo k dobrým výsledkům. Proč jsme se zde dnes sešli? Je to dáno tím, že 12. července Rada přijala dvě rozhodnutí týkající se nedostatečných opatření Portugalska a Španělska za období 2013 až 15 v kontextu postupu nadměrného schodku v rámci paktu stability a růstu. Komise od obou států obdržela odůvodněné stanovisko a obě země vyvíjejí úsilí tak, aby splňovaly podmínky paktu stability a růstu a proto rada rozhodla, že e, nebude aplikovat pokutu, která se většinou v těchto případech uplatňuje. 8. 8. bylo tedy rozhodnuto, že nebudou uvaleny pokuty v rámci paktu stability a růstu. Bylo dále nastíněna nová fiskální cesta pro oba státy s požadavkem, aby do 15. října předložili seznam učiněných kroků. Zároveň eh, budou také předloženy návrhy rozpočtu pro rok 2017. Dochází tím k aktivaci procesu makroekonomické podmíněnosti týkající se evropských strukturálních fondů v souvislosti s dohodou legislativních orgánů. Komise zde má předložit návrh na pozastavení částí prostředků fondů ESI pro období roku 2017. Nejde o položky pladeb, ale o položky závazků. A to poté, co proběhne strukturovaný dialog s Evropským parlamentem. To znamená, že zde bude k dispozici řada pladeb i zdrojů k dispozici pro tyto státy, i když zde dojde k pozastavení určité části závazků, pokud němu dojde. V této souvislosti jsem napsal dopis v červenci předsedové Evropského parlamentu a uvedl jsem, že komise Eh, hodlá se zapojit do tohoto strukturovaného dialogu týkající se tohoto postupu a proto mě těší, že se dnes můžeme sejít eh, s poslankyněmi a poslanci nejrůznějších výborů a chci poděkovat předsedům výborů Regi a Ekon za to, že zorganizovali tuto akci a těšíme se na naší vzájemnou diskusi a samozřejmě budeme také o výsledku diskuse informovat kolegium. Děkuji vám. Děkuji vám, pane předsedo. Nyní má slovo paní Kretu, prosím. Děkuji, vážená paní eh, předsedkyně, vážený, vážená paní Skru Michajlovo, vážený pane předsedo hospodářského měnového výboru, vážení zástupci dalších výborů, vážené poslankyně, vážení poslanci Evropského parlamentu. Domnívám se, že toto setkání je velice důležité, je projevem významného respektu, který vůči sobě obě instituce chovají. Já bych rád doplnila slova eh, pana místopředsedy Katajnena a trochu detailně bych pohovořila o tom, jak eh, vlastně Eh, vzniklo toto ustanovení, jak už bylo uvedeno, na základě článku 23 nařízení o společných ustanoveních. Je tomu tak, že jakmile rada skonstatuje, rozhodne, že nedošlo k dostatečným opatřením v rámci paktu stability a růstu, tak komise je eh, povinná eh, pozastavit části strukturálních fondů pro příští rok na základě dané legislativy a já jsem ráda, že tomuto rozhodnutí komise musí předcházet náš společný strukturovaný dialog, to je opravdu demokratický způsob a přístup. Možné pozastavení prostředků není sankce. V rámci paktu stability a růstu by zde byla sankce, což znamená automatickou pokutu, ale toto opatření je součástí širšího souboru opatření týkající se e, podmíněnosti a doporučení pro jednotlivé země a jde o to, aby opravdu byly maximálně využity prostředky z fondů. Někteří z vás zde asi byli přítomně v Evropském parlamentu, když toto nařízení bylo přijato, přijal jeho Evropský parlament a rada jako spolulegislátoři a já si vzpomínám, když byla přijata tato vzájemná podmíněnost Evropským parlamentem, tak to bylo nazíráno jako pozitivní podmíněnost, která umožňuje členským státům eh, dostatek času, aby splnila požadavky, v tomto případě tedy doporučení. Dále vás chci ujistit o tom, že pozastavení části strukturálních fondů nemá žádné krátkodobé dopady na implementaci jednotlivých programů. Pozastavení, bude-li o něm rozhodnuto, se bude týkat části za finančních závazků pro příští rok a nikoli pladeb, jak už řekl kolega Katajnen. A Záleží tedy na tom, co hodlá, eh, kde hodlá vydat daná země prostředky pro rok 2017. Potom zde máme to pravidlo N plus 3, co je tedy naplánováno pro rok 2014, by mělo být utraceno do konce roku 2017. To znamená, pozastavíme-li část závazků pro rok 2017, bude to mít dopady do konce roku 2020, ale jenom v tom případě, pokud eh, daný stát neudělá žádné kroky k tomu, aby splňovala požadavky eh, nařízení. A pro obě země zde ještě zbývá mnoho závazků z let 2014 až 16 a eh, v rámci nich bude komise nadále platby poskytovat. Také už všichni víme, že to pozastavení je opatřením dočasným. A jsem si jistá, že nebude trvat až do roku 2020, protože obě země se zavázaly k tomu, že předloží do 15. října návrhy svých rozpočtů a jakmile Španělsko a Portugalsko bude splňovat požadavky eh, rady, tak samozřejmě to pozastavení komise eh, zase zruší. Takže zamrzlé závazky budou znovu narozpočtovány a obě země budou moci znovu použít. Co se týče míry pozastavení, zde také v příslušné legislativě a v rámcovém nařízení jsou dané požadavky v článku 23 jsou tzv. omozující faktory týkající se tedy fondu EFSI na základě diskuse Komise Evropského parlamentu před přijetím nařízení a já jsem velice ráda, že zde díky Evropskému parlamentu je zde tedy možnost eh, využití těchto faktorů je zde tedy poskytnutý prostor pro to, aby jednotlivé země měly čas a možnost zareagovat na doporučení Rady a komise. Jaký bude rozsah eh, návrhu ekonomické eh, situace, jednotlivých zemích je třeba zohlednit zvláště otázku míry nezaměstnanosti. Míra nezaměstnanosti vysoká ve Španělsku i v Portugalsku. To tedy znamená, že komise by v podstatě mohla učinit návrhy na pozastavení, které budou pod tím maximem, které umožňuje nařízení. Co se týče Eh, programů, již se po zastavení dotkne. Logika nařízení spočívá v tom, že má proběhnout proporcionálně v souvislosti se všemi Eh, strukturálními fondy, programy a prioritami. Nicméně v nařízení je možnost eh, určité programy a priority eh, z rozsahu vyloučit, zvláště takové, které jsou zásadní a jsou nesmírně důležité pro řešení špatné ekonomické situace, včetně takových, které se týkají investic do iniciativy pro zaměstnanost mladých lidí. ale vyloučení některých programů EFSI neznamená, že by se tedy snížil eh, ten eh, rozsah těch pozastavených eh, závazků. Takže když vyloučíme některé programy z toho pozastavení, tak zde budou potom těžké rozhodování například mezi celostátními a regionálními programy, a musí zde dojít k dostatečnému odůvodnění, proč některé programy jsou důležitější než jiné. Sešli jsme se tedy zde, abychom si vyslechli vaše názory na tuto záležitost a poté, co eh, parlament eh, přijde se svým stanoviskem, tak celé kolegium komise učiní rozhodnutí. Takže velice vám děkujeme, těšíme se na vaše poznámky a připomínky. Děkujeme. Ano, samozřejmě, že předsedkyně Regi povede tuto schůzi, ovšem já bych k tomu rád rovněž něco řekl. My jsme legislátoři a samozřejmě chceme, aby interpretace komise a samozřejmě, aby to bylo všechno v pořádku aby víme, že nejde o sankce, že půjde o takový pozitivní spíše stimul. Víme, že to bylo velice nepříjemné, někteří z nás byli proti a v podstatě vlastně to pozastavení nebylo považováno za nic pozitivního. Je to prostě spíše negativní z našeho hlediska, právě proto to chceme prodiskutovat. Děkujeme. Toto je samozřejmě typická poznámka ze strany Evropského parlamentu. Ráda bych vám připomněla členům obou výborů, že schůzce proběhne ve dvou částech od tohoto okamžiku. Začneme zástupci výboru REGI. Mým cílem bude hlídat čas naší schůze, protože od tohoto okamžiku již musíme mít dostatek času k dispozici pro otázky ze strany obou výborů a samozřejmě i pro odpovědi ze strany komise. A právě proto vám navrhuji, vám, členům REGI výboru, dvě minuty na koordinátora, na položení dotazu nebo nějakých návrhů a poté jednu minutu pro druhé kolo, pokud ke druhému kolu dojde pro ostatní členy výboru Regi. Moc se omlouvám, ovšem tak to, to vypadá, ten náš harmonogram, jako obvykle nemáme dostatek času. Poté po prvním kole koordinátorů. Poprosíme naše hosty, aby odpověděli na tyto dotazy a pak budeme pokračovat druhým kolem. Začneme. Budou to koordinátoři, takže podle protokolu dvě minuty na každého koordinátora. Pan Lambert, pan Isterloy, který vystoupí za EPP. Děkuji, děkuji. Jsem nesmírně rád, že můžeme zahájit tento strukturovaný dialog. Ano, přesně jak už bylo řečeno, já jsem rovněž před čtyřmi, pěti lety byl součástí toho vyjednávání a pamatuji si přesně na to, co bylo diskutováno. Rád bych řekl přesně, že když hovoříme o těchto možnostech na základě článku 23, v podstatě skutečně šlo o úplně poslední instanci. Čili nejde o nějaký byrokratický, robotický přístup, jak se o tom zmínil a paní komisařka, jde o inteligentní přístup. Vaše komise je politickou komisí, zmínili jste se o tom, zmínili jste roaming, návrh roamingu, protože jsme měli důvod neimplementovat to, co možná mohlo být rozumné. A o to přesně v tomto strukturovaném dialogu jde. Rád bych vám řekl to, že když se podíváme na způsob, kterým jsme sformulovali tuto záležitost, tak nejde o nějaký automatický postup. Musíme se podívat přesně na to, zda je to přiměřené, Můžete říct, dobře, netýká se to <laughs> jenom jenomže pládeb se to nemělo nikdy dotknout. Mělo se to dotknout pre všech těch závazků od prvního, ledna příštího roku. A to je vlastně, tak vidíme, že dvě třetiny veřejných financí v Portugalsku přichází z Evropy. A to znamená, že se jich to dotkne velice tvrdě. Vzdělávací programy, rozvoj venkova, zemědělci, přechod na období a tak dále. To vše, o čem jste se zmínili, čili první rolí tohoto dialogu je vyslat jasný signál. To znamená přijít s něčím jiným. Já jsem zpravodajem pro strukturované reformy těchto programů ne, jak to vypadalo před těmi čtyřmi lety, ale ten návrh komise, o kterém hovoříme nyní. Já doufám, že se na tom shodneme velice rychle. To znamená, že v podstatě z toho regionálního fondu podporujeme země, jakými jsou především Španělsko, Portugalsko, aby došlo k určitým úpravám, aby zlepšili celou situaci, nejde pouze o nějaké škrtání permanentní financí, jde o inteligentní přístup. A poslední věta, prosím komisi a žádám o odpověď, abyste přišli s takovým přístupem, kde budete podporovat a ne neustále v podstatě pouze sankcionovat. Ano, v podstatě vlastně jste se snažili nějakým způsobem postihovat státy a nyní vlastně beneficienty. To si myslím, že je neakceptovatelné. Děkujeme, vážený pane pan Nistelroj. Toto je dobrý začátek dialogu Pan Ducelino za socialisty a demokraty, prosím. Děkuji za slovo. Jistě víte, že my se domníváme, že skutečně to je něco neuvěřitelného a opravdu to není žádné inteligentní opatření, jak již bylo řečeno. Zároveň v podstatě to přichází z určitého politického základu. My jsme samozřejmě měli trialog v našem regi výboru a na základě žádosti komise došlo k žádosti o ten kompromis. Pan, pan Nisterovi se o tom před chviličkou zmínil. Jde o určité přetavení, vyjádření staré nebo žádosti staré původní komise. A my jsme v podstatě bez ohledu na politickou příslušnost byli proti tomuto postupu v regi výboru. Domníváme se, že to nefunguje kvalitním způsobem, je to neúčinné, pokud jde o ekonomickou zprávu a řízení, tak je to opravdu něco směšného z našeho hlediska, protože v podstatě veřejné finance a tyto programy, vlastně to znamená, že to má dopad, má to skutečně dopad na samotné platby z těchto programů a zároveň to brání úspěšnému probíhání těchto programů, jakmile to bude mít dopad na závazky, protože u programu nejde pouze o pravidlo N plus 3 to není jediná záležitost, je o určitou volbu, určité možnosti, které zde u těch programů máme k dispozici. Má to dopad na místní beneficienty, na místní komunity, jak se o tom zmínil před chvíličkou kolega. Má to opravdu nedozírné, negativní následky. My jsme se vždycky snažili samozřejmě to nestrácet se zřetele v podstatě samozřejmě jsme to vždycky považovali za úplně poslední instanci, tak to bylo alespoň považováno za tuto poslední instanci v minulosti. A nyní mám takový pocit, jako kdyby to byla první volba, protože pro komisi je asi právě mít tak, je to v podstatě něco pozitivního, budou mít takovou páku na Portugalsko, na Španělsko, ovšem, když budeme pokračovat tímto způsobem, to znamená touto politikou sankcí a postihů, to je podle mého názoru špatná cesta. V rámci strukturovaného dialogu, ještě než ho zahájíme, bychom se skutečně rádi zabývali podstatou vašeho rozhodnutí. Proč jste k tomu dospěli? Jakým způsobem jste k tomu dospěli? Jakým způsobem, co skutečně hodláte dělat, pokud dojde k pozastavení? Děkujeme a nyní to bude paní Růža Tomášic za EKR. Prosím dvě minuty. Děkuji. EKR souhlasí s tím, že jakékoliv rozhodnutí, které se týká pozastavení strukturálních a investičních fondů musí být řádně zváženo, odůvodněno a musí být pouze poslední možnou instancí. Když se na to díváme, na tyto sankce, na hodnotu těchto sankcí, pokud jde o kredibilitu našich evropských pravidel, ty budou vždycky trpět, jakmile prostě dojde ke spuštění těchto mm, sankcí. My samozřejmě sympatizujeme s občany Portugalska a Španělska, podobně trpěli jako ostatní naši občané v důsledku ekonomické krize. Dokonce i symbolické symbolický postih ze strany rady by byl považován za trest. Ovšem my samozřejmě jsme si vědomi toho, že stabilní ekonomické prostředí je důležité pro dlouhodobý růst, pro určitou důvěru biznesu a musíme zajistit ehm, řádnou implementaci všech našich nástrojů ekonomického charakteru, eh, celoevropského charakteru. Děkujeme. Děkujeme a nyní za ALDE to bude Další kolega, děkuji, děkuji, eh, vážená paní předsedkyně, rád bych přivítal komisaře a rád bych řekl, že jsem si v pátek přečetl takový článek eh, k vašemu, který se týkal vašeho briefingu. Já bych to doporučil všem, protože to bylo velice jasné, velice přesné. Je zde právní povinnost, pokud jde o makroekonomickou kondicionalitu podmíněnost článek 23 odstavec 9, to znamená spuštění toho to mechanismu za těchto podmínek. Samozřejmě, že je nám líto, že musíme spustit tento článek. I přes obrovská úsilí, obrovská úsilí španělská a portugalská se nacházíme v situaci, kde vidíme, že nedošlo k žádné akci konkrétní, pokud jde o proceduru postup o nadměrném schodku. To znamená, že musíme nějak propojit investice v rámci Evropského eh, investičního a strukturovaného fondu s, s, ze zprávou a řízením vašich ekonomik, vašeho hospodářství. Je to samozřejmě smůla, je to smutné, ovšem jsou zde pravidla a ta pravidla musíme respektovat, protože pokud tomu tak nebude, tak žádná zpráva ani řízení existovat nebude. Ovšem my žádáme komisi, aby přišla s určitým namíru ušitým řešením, aby vzala v potaz strukturální reformy, redukci chudoby a tak dále. Když se podíváme na článek 23, anex 3 těchto nařízení, no, to nařízení o společných ustanoveních tak eh, se tam zabýváme rozsahem a úrovní pozastavení těchto závazků. Máte již k dispozici analýzu, nějakou první analýzu, především pokud jde o samotný rozsah, byste zaslali v červenci dopis, kde jste zmiňujete o všech těch programech, proto bych se rád zeptal, jaký je rozsah v současnosti možného pozastavení a kdy můžeme očekávat návrh, zda to bude v rámci jednoho měsíce k dispozici a zda jste ochotni vysvětlit opětovně váš návrh zde na půdě Evropského parlamentu parlamentu. Děkuji, děkujeme, říká paní předsedající. Dále je to pan Omarši, který vystoupí za KUE. Děkuji za slovo. Pokud jsme v rámci článku 23 požadovali strukturovaný dialog, tak to je proto především, že se bojíme, aby nedošlo k tomu nejhoršímu. A to nejhorší už je před námi. Musíme si připomenout to, že Evropský parlament byl jedinou institucí, která bojovala až do posledního dechu zavedení těchto podmíněností, těchto kondicionalit eh, v rámci tohoto společného nařízení. A vidíte zde určité, určitou nekoherenci. Na jedné straně to rada, která teda nebude aplikovat postih, a ty sankce. A na druhé straně eh, Evropský parlament, který bojoval proti této podmíněnosti, a e, samozřejmě bojoval proti tomuto pozastavení fondu. Pro naši skupinu to představuje něco nespravedlivého, absurdního a naprosto nebezpečného. Proč nespravedlivě? Protože budou platit regiony a to obrovskou cenu za tato rozhodnutí politického a rozpočtového charakteru, na kterou nemají žádný dopad. Je to absurdní z ekonomického hlediska, protože strukturální fondy samozřejmě se podílí na růstu, na investicích a na zaměstnanosti v těch nejméně rozvinutých regionech, které samozřejmě jsou nejhorší, nej, mají na to nejhorší to má dopad v Portugalsku, v Španělsku a samozřejmě oni se z toho nemůžou prostě dostat jinak. A je to nebezpečné nebezpečné pro celý evropský projekt, protože kohezní politika není pouze nějakým možným variabilním prvkem, který se týká doporučení v rámci evropského semestru. A nemůže to sloužit pouze nějakým státům, které by chtěli uzavřít Evropskou unii do určité Eh, do určité politiky postihu a jenom to, co bude eh, chtít eh, Berlín, budou prosazovat. Pokud se dostaneme na tuto cestu, tak náš projekt už nebude odůvodnitelný a obranitelný. Skutečně toto chceme po Brexitu? Toto vám chci položit, tuto otázku. A druhá otázka, myslím si, že bychom mohli postihovat ty státy, které porušují zásadní práva a které ohrožují celý evropský projekt Děkujeme. Paní Vana za zelené. Vážený pane místopředsedo, vážená paní komisařko, nejprve bych ráda konstatovala, že i zelení eh, odmítají makroekonomickou podmíněnost. Máme pocit, že pozastavení těchto prostředků pro regionální rozvoj je opatření, které je naprosto kontraproduktivní. Eh, kontraproduktivní, protože se tedy dotýká regionů a měst. Je to vlastně dvojí pokuta. Znevýhodňuje to především ty regiony a ta města, která už jsou eh, nucena bojovat o svou existenci a je to kontraproduktivní i proto, že pozastavení prostředků má možnost nebo má eh, hrozí, že tedy dále rozštěpí Evropu právě v období po referendu ve Spojeném království si myslím, že to není vhodné opatření, že pozastavení eh, fondů by bylo naprosto špatným signálem a způsobilo by velké škody. Mám na vás jeden dotaz, paní komisařko Kreto. Vy jste hovořila o těch mitigating factors, o eh, těch zmírňujících faktorech. Já bych se ráda zeptala, co přesně si pod tím představujete a v jakém rozsahu by Eh, tato opatření eh, mohla být. Jde tedy o eh, určení části pozastavení těchto prostředků. Mohla byste nám tedy poskytnout konkrétní informace a data o těchto zmírňujících faktorech? Domnívám se, že by parlament měl být přesně informován o těchto okolnostech a kromě toho bych se ráda zeptala, o, které, o jaké přesné rozpočtové částky jde. Ráda bych upozornila i na to, že se domnívám, že strukturovaný dialog by měl mnohem větší potenciál, než když to děláme takto formou slyšení. Myslím si, že bychom měli přijmout usnesení a měli bychom o této zásadní otázce také hlasovat. Děkuji. Děkuji a nyní má slovo paní Damato, prosím. Děkuji, děkuji paní předsedkyně. Hnutí pěti věc se staví proti této politice, protože to neodpovídá ekonomické sociální soudržnosti, která je zakotvena ve smlouvách a je to špatné především pro územně správní celky, kde se realizují programy, kde se eh, tedy lidé snaží bojovat proti problémům. To je stanoveno i v šesté zprávě o eh, soudržnosti. Nyní bychom tedy měli eh, aktivovat článek 23. My si ale musíme uvědomit, že se nám zatím nepodařilo plně realizovat pakt růstu a stability. Pod politiku soudržnosti nepochybně můžeme neustále vylepšovat. Zároveň si musíme uvědomit, že je to nejlepší investiční projekt Evropské unie. Pokud se na tom bude podílet vláda, pokud spustíme článek 23, tak musíme dbát na to, aby to eh, že to tedy bude eh, přísně restriktivní politika. Vzhledem k tomu, že se tady uplatňují kritéria pouze proti těmto dvěma zemím. Ráda bych se zeptala, jak chcete čelit euroskepticismu. Jsou to dvě země, které čelí velkým problémům a vy je potrestáte ještě více. Zároveň je to tak, že ve smlouvách je zakotven princip solidarity, ale na to komise zřejmě zapomněla. Ráda bych upozornila na to, že portugalský minister neustále upozorňoval na to, že se že tady trestáme zemi, pokud uplatňujeme tuto politiku a že to odporuje opatřením v rámci postupu při nadměrném schodku. My takto trestáme konkrétní členské země a tím v podstatě spochybňujeme teritoriální soudržnost. Já bych Ehm, chtěla mít k dispozici konkrétní ekonomické údaje o těchto zemích. Dneska žádné konkrét, žádná konkrétní čísla ještě nepadla. A nyní bych se ráda zmínila o článku 16 stejného nařízení. Tady je řečeno, že eh, tedy komise musí tento článek znovu zvážit, předložit zprávu a předložit legislativní návrh. Já bych se ráda zeptala, jestli s tím skutečně počítáte a jestli berete v potaz hospodářskou krizi, protože hospodářská krize je v tuto chvíli ještě horší než dřív. To znamená, že, bych, že byste to zvážit měli. Děkuji a nyní pan Brioj, ale toho v sále nevidím. To znamená, že tím jsme vyčerpali dotazy koordinátorů výbory, výboru Regi a pan místo předseda Katajna a paní komisařka Kratu nyní budou mít možnost na e, tyto dotazy odpovědět. Prosím, abyste se drželi čtyř nebo pěti minut. Paní předsedkyně, vážené poslanci, vážení poslanci, vážené poslankyně, děkuji vám za dotazy, pokusím se zareagovat na vaše obavy, co možná nejpřesněji a paní komisařka Kretu následně poskytne ještě větší detaily. Rád bych nejprve zdůraznil jednu věc. Komise má právní závazek jednat. Nejde o politickou vůli, jde o, politický, eh, o právní závazek. Právě proto tu dnes jsme. To je první věc. Druhá věc pozastavení nebo částečné pozastavení není sankce. Z mnoha dobrých důvodů. Za prvé, nedotkne se to plateb. Nedotkne se to plateb, A je to zároveň tak, že vláda může zabránit trvalým ztrátám neznamená to nic jiného, než to, že tady dostojíme ne, ne, svým závazkům. Dvě vlády, o které jde, slíbily zbývajícím členským státům a svým vlastním občanům, že budou dodržovat fiskální pravidla, přijali fiskální pakt a slíbili tedy, že nebude Mm, ztracen jediný cent. Já si myslím, že v tomto sále není nikdo, kdo by se domníval, že by vlády neměly dodržovat své sliby vůči svým občanům a vůči jiným členským státům. Nechci anticipovat to, jaké bude budoucí rozhodnutí komise. Nicméně, byť bychom rozhodli, že dojde k částečnému pozastavení těchto prostředků, těchto fondů, tak by tu bylo, eh, byly stále ještě platby a podstatná část závazku v těchto zemích. Můžeme říci, že mnohem více, než se zatím podařilo těmto dvěma členským státům absorbovat. To znamená, že můžeme říci, že nebude ohrožen žádný stávaj, ze stávajících projektů. Ani jediný eh, ze, z probíhajících projektů tím nebude narušen. A konečně poslední poznámka. Myslím si, že všem nám je jasné, že důvodem, proč Důvod, proč tu máme makroekonomickou podmíněnost, je naprosto e, logický. Máme tu podmíněnost ex ante a ex post. Důvodem je to, že jakmile používáme prostředky daňových poplatníků, musíme zaručit, že ty prostředky budou zdrojem nějaké přidané hodnoty a že budou řádným způsobem investovány. Legislativní orgány, to znamená Rada a parlament, právem zdůrazňují, že pokud to makroekonomické prostředí není vhodné, tak není možno efektivním způsobem využívat veřejné prostředky a že by docházelo eh, k mrhání prostředky daňových poplatníků. A proto je tady ta velmi důležitá podmíněnost ex post ex ante. Jde pouze o to, abychom co možná nejlépe využili prostředky eh, daňových poplatníků. A nyní tady předávám slovo paní komisařce Kretu. Dovolte mi, abych hovořila svou rodnou řečí. În primul rând, aș vrea să vă spun că împărtășesc uh, punctele de vedere exprimate de dumneavoastră aici. Uh, Ráda bych zdůraznila, že souhlasím s názory, které jste tu i dnes přednesli. Jsem přesvědčena, že se jedná o opatření poslední instance, jak správně řekli pan pan Nistelrooy a pan Kocolino. Je důležité, abychom si uvědomili, že to, o čem dneska diskutujeme, není důsledkem způsobu, jak obě země prostředky využívaly, ale je to důsledkem legislativy, která, byla přijata radou a parlamentem a která tedy eh, hovoří o makroekonomické podmíněnosti využívání strukturálních a investičních fondů. Rada tedy přijala rozhodnutí, které se týkají nedostatku eh, účinných opatření ve Španělsku a v Portugalsku v období 2013-2015. Šlo o eh, postup pro nadměrný schodek vzhledem k, růstu, k paktu růstu a stability. V souladu s článkem 23 je, musí komise radě navrhnout pozastavení nebo částečné pozastavení závazků v těchto zemích v následném roce, následujícím roce. A já bych tedy ještě jednou e, zdůraznila, že se to týká pouze závazků, že se to plateb nedotkne a platby probíhat budou. Uznávám, a velmi, že e, je tady potřeba obě země obdivovat. A já je obdivuji. Zároveň jsem zastánce toho, že bychom měli snižovat rozdíly mezi zeměmi. Já jsem minulý týden navštívila Madeiru a to právě e, to je oblast, která byla velmi e, intenzivně postižena letními požáry. Byla jsem velmi ráda, že jsme tedy mohli tomuto regionu pomoci na základě prostředků z Fondu Solidarity. Víte, že v tuto chvíli nejsem ve e, velmi šťastné pozici, když říkám, že tedy v roce 2017 musíme pozastavit část prostředků na e, závazky, ale takto to zkrátka v komisi funguje. Slyšela jsem, že obě země slíbily, že do 15. října předloží zprávu, ve které budou schrnuty ty nejdůležitější kroky směrem k dodržování paktu růstu a stability. Já v tuto chvíli nechci citovat žádná čísla, ale ráda bych řekla, že pokud jde o období 2014 až 2020, Portugalsko má 26 miliard euro a ve Španělsku v rámci fondu soudržnosti eh, je to eh, 38 miliard euro. V, v období 2014-2016 eh, ukážu vám tento graf. Eh, v období 2014 až 2016 se jedná o 8,2 miliard závazků, které byly poskytnuty a Portugalsko tedy utratilo 1,5 miliard. Já si myslím, že tato čísla jsou dostatečně ilustrativní, že dobře ilustrují to, co řekl Jirky. Ty peníze musí být do roku 2020 vynaloženy, utraceny. Ráda bych tedy ještě jednou řekla, že v těchto dvou zemích se v období 2014 až 2016 neinvestovalo mnoho prostředků. My se samozřejmě snažíme podporovat dotyčné regiony, co možná nejvíce využívat finanční prostředky ku prospěchu občanů. Tímto způsobem Rada chtěla posílit fiskální opatření tak, aby se země dostaly do souladu s fiskálním paktem. A nyní k těm zmírňujícím faktorům. Na to se ptala paní Vana, pokud se nepletu. Jde o nezaměstnanost, míru nezaměstnanosti, která je v obou zemích velmi vysoká. Úroveň toho pozastavení se může snížit, pokud zohledníme to, že v dotyčné zemi je velmi vysoká míra nezaměstnanosti. Pokud to bude o 8% více než v průměru EU, tak můžeme míru toho pozastavení snížit o 50%. My jsme přesvědčeni, že pokud tedy budeme diskutovat o pozastavení těch prostředků, tak budeme brát v potaz všechny tyto faktory, které jsou vyjmenovány v našem nařízení. Je to tedy článek 23 odstavec 3. Děkuji. Děkuji za tyto odpovědi. Ještě máme čtyři eh, tazatele, mám seznam. Ještě někdo další se hlásí o slovo? Pátým je pan Buštinaru. Dobře, takže pět a paní Valina šest. Takže šest osob a, a pan Ruás bude mít slovo jako první. Takže dalším řečníkem za, bude řečník za výbor Regi. Prosím, jednu minutu Možná trošičku více, ale snažte se dodržet čas. Děkuji. Děkuji vám, paní předsedkyně. Ano, já pocházím z jedné z těch problémových zemí a samozřejmě to chápu. Maximální flexibilizace je nesmírně důležitá. Komise učinila rozhodnutí týkající se Španělska a Portugalska a finanční situace a vzniku to, této finanční situace, to je také třeba zohlednit a i kroky vlády. A musíme si uvědomit, že to může mít negativní dopady na investice i na důvěru vůči Evropě. Až do dnešního dne je tomu tak, že to doporučení ze 27. července a rozhodnutí Rady z 8. Eh, srpna Eh, uvalit sankce není správné, protože ono to nic nepřinese, když se bude uvalovat další a další postihy. To by bylo naprosto absurdně nevysvětlitelné. Jak máme našim občanům vysvětlit, že zde dochází k takové nespravedlnosti, když už země tak jako tak několik let v řadě trpí. A oběti, které přináší veřejná zpráva, občané, i jednotlivé podniky v okamžiku, kdy Evropa chce podporovat eh, vytváření pracovních míst a rozvoj investic, tak najednou přijít se sankcemi, to přece nic nepřináší. To je paradox. Proto se chci zeptat. Uvědomují si oba komisaři, vědí, jak vypadají veřejné finance Portugalska a jistě také víte, jaké dopady toto rozhodnutí bude mít na ochotu investovat do daných zemí. Měli byste opravdu dobře zvážit eh, důsledky hm, vašeho rozhodnutí. Měli byste opravdu učinit eh, detailní analýzu na základě článku 23 odstavce 11 příslušného nařízení pokud tedy budete požadovat pozastavení eh, plade pro Španělsko a Portugalsko. Paní Rodríguez, prosím. Děkuji vám. Pozastavení je nespravedlivé vzhledem k krokům, které již Portugalsko učinilo v souvislosti se strukturálními reformami a tím, co probíhá i dodržování příslušných pravidel Národního reformního programu. Je to nespravedlivé, protože portugalská vláda se opravdu snažila v roce 2016 mít rozpočet takový, aby eh, schodek byl menší než 3 a investice při boji proti nezaměstnanosti a proti chudobě Eh, budou omezeny, pokud eh, komise učiní toto rozhodnutí v souvislosti s pozastavením. Paní komisařko, nedomníváte se, že evropské fondy jsou zapotřebí, fond soudržnosti a podobně? Jaké dopady to bude mít na Portugalsko a Španělsko, pokud nyní pozastavíte tyto platby? Už tak panuje mezi občany eh, výrazná skepse vůči evropskému projektu už eh, zažívají čtyři roky politiky úspor v naší zemi. A všechny ty problémy, které zde byly, je třeba, abyste je zohlednili. Děkuji vám. Děkuji. Nyní pan Siso máte slovo. Děkuji. Doufáme, že tento strukturovaný dialog se nestane dialogem mezi hluchými, protože když eh, slyším zástupce komise, kterých si samozřejmě velice vážím, tak mám pocit, že se vlastně vůbec nic neděje, že to je jenom taková vedlejší věc, které bychom se vůbec nemuseli obávat. No prostě se udělá takové malé rozhodnutí a nebude to mít žádné politické dopady, no hlavně žádné ekonomické dopady. No ale pokud by tomu tak bylo, no tak proč tady vůbec jsme? Proč jsme se zde sešli a ztrácíme tady čas? Já si myslím, že to je ten důvod, proč jsme všichni tak rozhněváni, že vy jste to vyjádřili takto. A já zde promluvím tak jako kolegové, kteří jsou proti těmto metodám. Nejsou vhodné, jsou to metody nepřiměřené. Portugalsko učinilo aktivní kroky, Španělsko také. Více než půl milionu pracovních míst je možné každý rok vytvořit. A my patříme členským státům, kde je největší, jeden z největších hospodářských růstů a pak jsme potrestáni, no to samozřejmě nikdo nechápe je naprosto nepochopitelné, a zvláště v době, kdy posilují populisté a kráčí kupředu. Vždyť to jenom eh, narušuje základy Evropské unie a pak už nebudou žádné perspektivy. Proto opakuji, musíme být spravedlnější. Musíme pracovat na konvergenci a naše politika o ní usiluje. Eh, politika, eh, kohezní je důležitá pro konvergenci a proto není třeba znejistěvat ty, kdo investují, kdo například investují na ostrovech, prostě pro ty, kdo podnikají aktivní kroky, protože bude-li zde nejistota, tak hospodářský růst regionů i zemí bude zcela zamražen. Děkuji. Nyní má slovo paní Vreso. Děkuji vám, paní předsedkyně. Někteří kolegové už o tom pohovořili. Buď ten dnešek nepřinese vůbec nic, anebo bude zjevné, že Evropský parlament způsobem, který je tak evidentní, že se ani nemůžete tvářit, že to neexistuje, takže ten parlament jasně řekne, že zde nejsou zadána pravidla pro aplikaci pravidel článku 23. Máme zde dvě země, které eh, vynaložili veliké úsilí, ještě ho budou vynakládat. A když je nyní potrestáme a pak zde další nebudeme trestat, kteří také porušují pravidla, tak se vždy zmiňuje subsidiariata, že když se pravidla dodržují, anebo někteří je nedodržují, no tak se to přehlédne. Ale Politika soudržnosti konec konců je jedinou politikou, která je skutečně zacílená a vytváří i pozitivní očekávání na straně hospodářské i v souvislosti s EU. A to vede k tomu, že si můžeme položit následující otázku. Žertovali jsme jenom, když jsme hovořili o tom, že je třeba zahájit strukturovaný dialog, a nebo vy se musíte vrátit k radě a říct si, že prostě ty podmínky zde nejsou splněny. Komise není někdo, kdo jenom musí vykonávat povely. I parlament zde má právo do toho mluvit a je naprosto evidentní, že podmínky pro aplikaci tohoto kroku nejsou dány. Nyní předsedkyně přerušuje paní Valina na jednu minutu. Dobrý večer. Já se domnívám, že pozastavení pladeb je nemorální a není to koherentní krok a je také nemorální. Nemůžeme eh, žádat další úspory obyvatel, další omezování jejich práv a služeb, jsou jen poskytovány. Protože je zde úsilí o posilování teritoriální a další soudržnosti a nakonec toto, tento krok bude mít negativní dopady a bude vést k nestabilitě. V článku 23 bodě 11 je uvedeno, že je třeba zachovávat princip rovného zacházení s jednotlivými členskými státy a je třeba zohledňovat hospodářskou situaci. A zde mám na mysli mimo jiné e, nezaměstnanost, která je také velice vysoká ve Španělsku. A tento e, princip rovného zacházení s členskými státy je zde pošlapáván. Například zde existuje německý institut EPSO a e, od, mást, od doby zavedení maastrických kritérií většina zemí tato kritéria nedodržuje. A až to 20 případů jsme zde byli svědky. No a nyní je zde otázka, jak to tedy vypadá s tím principem rovného zacházení, když tyto země nebyly eh, potrestány, má snad Rolsko Španělsko méně práv než Německo a eh, Francie. Pan Boštěnaro na jednu minutu. Děkuji, ano, budu se držet jedné minuty. Vážená paní komisařko, vážený pane komisaři, Nebudu vás vyzývat k tomu, abyste si znovu přečetli Štiglice a osočování té 3% ortodoxie, i když by to byla zajímavá četba. Ponechme to stranou. Co vy navrhujete, je politicky i morálně nesprávné v souvislosti s těmito dvěma zeměmi, které byly výrazně postiženy úspornými opatřeními a vy chcete, aby nadále pokračovaly. Za druhé, chci říct si toto. E, Potrestání těchto regionů na základě politiky, která byla přijata e, představiteli národních vlád, to je nepřijatelné pro výbor regi a pro výbor regionu. To bylo něco, co tyto výbory vždy odmítali. Vy zde dnes vytváříte precedens pro budoucnost politiky soudržnosti. Týká se to i stávajícího finančního rámce a toto je velice závažný precedens. A chci vás vyzvat, abyste se podívali na mm, združené dopady těchto kroků a novou kohezní politiku. Mm, podívejte se například na situaci Rumunska, kde bylo pozastaveno šest operačních programu z ne tak úplně jasných důvodů. My eh, osočujeme eh, euroskeptiky a populisty, ale měli bychom se podívat i na náš vlastní dvorek. Pokud chceme přemýšlet o budoucnosti EU po roce 2019, měli bychom zvážit kroky, které činíte dnes. Tento parlament buď podpoří, anebo ji zablokuje. Děkuji. Pane Fernandesi, já se omlouvám, já mě, jsem si neuvědomila, že jste se prohodili, prosím, jednu minutu. Děkuji za slovo, paní předsedkyně. To je pro mě skutečně nesmírně obtížné dneska. Proč je to obtížné? Protože zde zastupuji náš lid, Španěli kteří nemohli opravdu nic udělat. V podstatě vlastně naše vláda, jak víme, snížila daně pro ty nejbohatší v Dubnu a já zde zastupuji ty nejchudší a proto bych rád požádal komisi, aby nám vysvětlila své rozhodnutí a aby nedošlo k zablokování strukturálních fondů. Pokud komise skutečně chce přijít s nějakým pozastavením těchto fondů. Rádi bychom věděli, jakou formu to bude mít, jakým způsobem to bude provedeno, protože by to mělo být provedeno skutečně velice formálním, oficiálním způsobem, tak aby Evropský parlament mohl lobovat na radě, aby nedošlo k žádnému formálnímu oficiálnímu rozhodnutí tohoto charakteru. Co udělá Evropská komise ohledně ilegálního referenda v Maďarsku a dokonce i v Nizozemí eh, před několika týdny. Eh, tam skutečně šlo o desetina čísla o, s ohledem na deficit a o pozastavení pladeb, jak víme. Čili měli bychom udělat skutečně to, co lidé považují za automatické u nás v Evropě. Lidé skutečně doufají, že mnoho věcí jim zlepší život. Eh, Paní komisařko, pane komisaři, dejte nám něco k dispozici, nezapomínejte, že Evropa by měla zůstat pohromadě a že jde o celoevropský projekt. Děkujeme, říká paní předsedající. Toto byla poslední otázka za Regi výbor. Poprosím, pan, poprosím naše komisaře, zda by rádi reagovali na tyto dotazy Regi výboru. Děkuji, děkuji. Ano, on ale zastupoval člena výboru Regi, říká paní předsedkyně. Bohužel, pan poslanec bez mikrofonu. Paní předsedkyně, já se omlouvám, došlo k tomuto vyjednání mezi oběma výbory a ten eh, pan kolega zastupoval jednoho z členů REGI. To znamená, že na to využil čas, který byl k dispozici za výbor REGI. Tak toto skutečně bylo. Takže poprosím komisaře, zda by chtěli, prosím, nějaké poznámky. Prosím, pan Katajnen. Tři, čtyři minutky, ne více. Děkuji. Děkuji za slovo, paní předsedkyně, vážení poslanci, poslankyně. Flexibilita. To jste bylo zmíněno a jak vidíte, tam, kde komise měla volbu, tam, kde jsme měli určitě manévrovací prostor, tam jsme všude tuto extrémní pružnost či flexibilitu k oběma zemím uplatnili. A to je důvod, proč Španělsko a Portugalsko nebylo penalizováno. Ovšem máme zároveň právní povinnost navrhnout částečné pozastavení závazku. To je odlišná legislativa. Nejsem si úplně jistý tím, zda si všichni uvědomili to, že ve stejném okamžiku, kdy obě dvě vlády přišly s rozpočtovými plány, které odpovídají jejich závazkům, které odpovídají fiskální cestě, kterou akceptovaly obě dvě vlády, že v tomto okamžiku komise okamžitě může zrušit toto pozastavení. To znamená, že vše je v rukou těchto dvou členských států. Ani jeden cent nebude ztracen, pokud vlády udělají to, k čemu se zavázaly vůči svým občanům a ostatním členským státům. Alespoň já osobně věřím, že obě dvě vlády udělají to, co slíbili, protože se k tomu zavázali a že si uvědomují závažnost situace ve svých zemích a že nechtějí podstoupit toto riziko zhoršení hospodářské situace. Čili vše je v rukách členských států. Někdo se rovněž zmínil o tom, že komise by chtěla postihovat eh, nebo trestat regiony, protože vlády neplní pravidla. Nedovedu si představit, aby existovaly vůbec takové prosperující regiony, pokud by se centrální vládě nedařilo a obráceně, čili ta ekonomika, to hospodářství, to je jeden celek. Silná země, silná národní ekonomika, silné regionální ekonomiky. To jsou propojené nádoby. Právě proto zde máme makroekonomickou podmíněnost. Čili Jedna věc, na které se můžeme jednoduše shodnout, je, že není v zájmu nikoho ztratit sobě jeden cent a myslím si, že je to možné a dokonce proveditelné. Jakmile vlády udělají to, k čemu se zavázali a co nám slíbili. Děkuji. Děkujeme, říká paní předsedkyně, paní komisařka Krecu. Možná pár slov. První věc. Jsem přesvědčená o tom, že skutečně nejde o nějaký dialog mezi hluchými. Ne, ne, ne. My skutečně jsme zde, abychom vám naslouchali, abychom si vyslechli vaše obavy, vaše názory. Já jsem mezi vás přišla s panem místopředsedou Katajnenem z jednoho důvodu. A to proto, že si chceme vyslechnout vaše obavy, vaše návrhy, ovšem ne udělat nějaká rozhodnutí. My se nemůžeme přijímat nějaká rozhodnutí za kolegium, kolik bude pozastaveno, které programy budou pozastaveny, jaké částky budou pozastaveny. Toto rozhodnutí, taková rozhodnutí padnou v pozdější etapě, jakmile to prodiskutuje celé kolegium komise. My se těšíme na zprávu, která se bude zabývat situací v obou zemích země. Obě dvě země se nám zavázaly k tomu, že přijdou k 15.10. s návrhem rozpočtu. A jistě víte, že při plnění šesti balíčku Evropská komise mohla požádat o 0,2% sankci u hrubého národního produktu Španělsko a Portugalsko požádali o zrušení této sankce. To by byla sankce, která by měla dlouhodobý a závažný dopad na obě dvě země. V dopise Portugalsko i Španělsko, který teda zaslali, potvrdili svůj závazek a to, že k 15.10. budou plnit ustanovení paktu růstu a stability. Proto bych ráda požádala pana Boštináru, aby si se mnou vyměnil místo. Kdybyste byl v mé situaci, pane kolego, co byste byl udělal v takové situaci. Já osobně si myslím, že neexistuje nikdo, kdo by podporoval regionální politiku a kohezní politiku vehementněji než já osobně, především v těchto zemích, Portugalsku a ve Španělsku. Samozřejmě, že vím, že kohezní politika, politika soudržnosti byla v rámci Evropské smlouvy vytvořena tak, aby pomohla odstraňovat rozdíly mezi regiony, mezi zeměmi. A toto je naše permanentní úsilí permanentní cíl. My samozřejmě musíme o tom diskutovat, musíme vést tento dialog. Vy zastupujete populace jednotlivých zemí, Pan Kosolíno se o tom zmínil. Jde o výsledek legislativy, jež byla schválena předchozími zákonodárci. Samozřejmě, že tato nařízení můžete změnit. Nikdo vám v tom nebrání. Pan Kosolíno pochází z regionu, kde makroekonomická podmíněnost není plněna. Je to Jižní Itálie. A mě je líto, ale musím říci, že pokud tato makroekonomická podmíněnost nebude respektována, tak tento region se prostě nebude dál rozvíjet. Víte dobře, že zde máme regiony, do kterých jsme poslali miliony eur a nevidíme žádný hmatatelný dopad na růstu či zaměstnanosti. Já samozřejmě chápu to propojení mezi deficitem rozpočtu a podmíněnosti typu ex ante. Ex ante podmíněnost byla připravena právě pro vytvoření určité strategie, která by byla vhodná pro každý region. Tato ex ante podmíněnost nám umožnila přijít se strategií v každé zemi, digitální agenda, investice a tak dále. Čili z praktického hlediska bez ohledu na to, co řekl pan Gualtieri, se domnívám, že tyto podmíněnosti, tyto prvky jsou opravdu pozitivní výzvou pro některé země. To je můj osobní názor. Itálie by podle mého názoru nebyla připravila tuto politiku v oblasti širokopásmového připojení, nebyla by schopná k ní dospět, pokud by zde neexistovala tato podmíněnost. A máme zde mnoho jiných příkladů. Polsko například. Čili jde opravdu o pozitivní stimuly pro to, aby jsme měli k dispozici rámec pro investice a zároveň maximální dopad investic přímo na místě, přímo v terénu, v jednotlivých regionech. Děkuji za slovo, děkujeme, děkujeme komisařům, děkujeme výboru REGI. Toto bylo první kolo jednání, první kolo konverzace k tomuto tématu, první úroveň strukturovaného dialogu. A vy, eh, milí komisaři, jste si vyslechli jasný signál ze strany výboru Regi. Ráda bych zúraznila to, že my ve výboru Regi chápeme naši roli pro budoucnost politiky soudržnosti a zároveň roli pro zachování toho propojení mezi politikou soudržnosti a lepší ekonomickou zprávou a řízení. My chápeme eh, tyto linky, toto propojení. My tu situaci, my jsme si toho vědomí, ale zároveň chceme slyšet skutečná data, skutečné informace, skutečné podmínky, pozice, stanoviska, detailní stanovisko komise, jak chcete postupovat do budoucna. Toto je to, co jsme vám chtěli říci. A nyní ještě pan Gualtieri. Děkuji. A tím se dostáváme dostáváme k našemu slotu pro ekon, využijeme našeho formátu, který je trošičku jiný. My zde budeme mít čtyři minutky na otázky a odpovědi. Musíme vzít v potaz to, že jde o dialog, takže naši členové rovněž mají možnost přijít s určitým prohlášením dalšího charakteru nebo nějakou kratší otázkou, čili my tomu věnujeme, řekněme, bude to takové volnější Eh, pan Valc má slovo jako první, prosím. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Rád bych poděkoval také místu, panu místopředsedovi komise a paní komisařce za to, že přišli na naši společnou rozpravu. Komise je povinná předložit návrh týkající se pozastavení prostředků na závazky nebo platby z evropských investičních fondů. Tento návrh vychází ze skutečnosti, že Rada dospěla k závěru, že dva členské státy doposud nepřijaly účinná opatření ke korekci schodku. Je to návrh na pozastavení prostředků je tedy povinností komise, kterou komise má a na které se tedy i další legislativní orgány shodly. Já to chci zdůraznit. Na některých předřečnících mi vadilo, že říkali, jsem protože, protože jsme byli vždycky proto já, proti. Já se domnívám, že e, to je e, poměrně slabý argument. To, že e, jsem byl v minulosti proti tomu, jsem proti tomu i dnes, to není úplně v pořádku. Právě kolegové vepředu to řekli naprosto jasně. Jde o závazky, nejde o to, že by byly ohroženy již probíhající projekty, to komise jednoznačně řekla, jde o budoucí projekty. Podle mého názoru nejde o to, že by byly prostředky stornovány, ale že by možná mohly být pozastaveny. Znamená to tedy, že prostředky, které v tuto chvíli mohou být pozastaveny, budou později zase vyplaceny, až budou splněny příslušné podmínky. Domnívám se, že komise má k dispozici dostatek eh, prostředků, a to je teď pro mě velmi důležitá věc, aby konkretizovala to, jak, kdy a co bude pozastaveno. Já chci jednoznačně říci, že tady vidím rozdíl mezi Portugalskem a Španělskem. Španělsko je na úplně jiné cestě a e, musím říci, že tuto novou cestu e, u nové portugalské vlády bohužel nevidíme. Dotyčné e, státy, pokud přijmou správná opatření, mohou zůstat ušetřeny těch závažných škrtů a musíme si uvědomit, že to je objektivní postup na základě objektivních kritérií. Pokud toto vezmeme v potaz, tak považuji za eh, správné, že komise předloží návrh, ale ještě jednou bych zdůraznil to, co už jsem řekl, sázím na moudrost komise v této věci. Komise zkrátka musí tento návrh předložit, je to její povinnost. Já osobně, a to bych chtěl zdůraznit, protože je to můj právní názor a názor i mnoho, mnoha dalších členů naše, naší frakce, já si nemyslím, že bychom měli komisi vyzývat k tomu, aby porušovala právo. A e, samozřejmě, že bych chtěl ponechat čas i komisi, aby na to odpověděla, proto už nebudu dále hovořit. Jenom jedna poslední otázka. Já bych rád věděl, kdy komise hodlá takovýto návrh předložit. Děkuji. Kdo chce odpovědět na tento dotaz? Pane místopředsedo, prosím, velmi stručně. Odpověď na tu vaší poslední otázku, kdy předložíme, my jsme o tom zatím nerozhodli. Zatím jsme nerozhodli, kdy tento eh, návrh předložíme. Zítra s paní komisařkou Kratu budeme informovat kolegium a následně tedy rozhodneme o tom harmonogramu. Pokud dojde k částečnému pozastavení, tak bude toto pozastavení okamžitě zrušeno, jakmile komise dospěje k názoru, že e, daná země již dodržuje pakt růstu a stability. Pan Balc podle mě řekl ještě jednu trochu jinou věc. Ptal se na to, kdy bude předložen návrh. Pokud vím, tak v tom nařízení není jednoznačná lhůta pro to, kdy bude tedy ten návrh předložen. Paní komisařka řekla, že to bude uh, rok po rozhodnutí uh, podle článku 10, ale v tom nařízení žádná konkrétní lhůta řečena není. Chtěl jsem to pouze takto vyjasnit. Permanš Beres, prosím. Děkuji, pane předsedo. Domnívám se, že se nám podařilo ukázat, že tento strukturovaný dialog, dialog má velký význam. Parlament se v tom velmi angažuje pro nás je v rámci této diskuze velmi důležité, abychom věděli, o čem vlastně mluvíme. Dneska je pan komisař Ettinger v Portugalsku a řekl, že portugalská vláda potřebuje další program pomoci. Já nevím, jestli ta eh, situace je skutečně taková. Eh, nevím, o co vlastně jde. Pane komisaři Katajnene, vy zodpovídáte za investice v kolegiu komisařů a pokud se podívám na to, jaká vládne situace v obě, obou zemích, především v Portugalsku, tak eh, můžeme říci, že především Portugalsko porušuje vysokou úroveň Eh, investic, eh, protože eh, na základě dvou balíčků a šesti balíčků je potřeba dodržovat podmínky pro ty investice, ale zároveň je to tak, že tato země tady potřebuje prostředky z investičních fondů. Právě Portugalsko tyto prostředky potřebuje. Míra veřejného i soukromého zadlužení je eh, v Portugalsku velmi vysoká, to znamená, že prostor pro investice tady není eh, velký. Plán EFSI, který jste vypracovali s panem předsedou Junkrem, evropské, portugalskému hospodářství mnoho nepřinesl. Ze 100 te, Portugalsku se dostane pouze malý podíl a ho, jeho hospodářství to uh, nepomůže. Paní komisařka Kretu řekne, že, řekla, že to nebude mít žádný krátkodobý dopad, že to jsou pouze částečná, dočasná opatření, ale pokud si uvědomíte, že se jedná o velmi narušenou ekonomiku, která se musí postavit zpátky na nohy, tak je to tak, že jakákoliv negativní věc, která ohrozí investice, je velkou ranou. Uvědomíme-li si, jaká je situace v Portugalsku, deficit 2,5%, co chcete víc, čeho více chcete dosáhnout. Zatím rozhodnutí nepadlo a my máme radi, radost, že tedy můžeme předem s komisí vést strukturovaný dialog, že máme tuto možnost. Máme určité obavy, pokud jde o pravidla, o paralelismus. Rada tady neuvalila sankce, a já bych byla ráda, kdybyste chvíli eh, poslouchali vy nás, protože my bychom nechtěli, aby tady došlo k pozastavení plateb. Zaznívá argument, že se tedy ty platby pozastaví, následně Eh, bude to pozastavení zase zrušeno? jakmile se tedy rozpočet zlepší. Já si myslím, že by bylo lepší, kdyby komise nejprve počkala na rozpočet na rok 2017 a potom teprve eh, zvážila, jestli je potřeba ty platby pozastavit. Bylo by dobré, kdybyste tedy s tímto rozhodnutím vyčkali a bylo by dobré, kdybyste zohlednili názor parlamentu, až budete v rámci kolegy a komisařů činit toto rozhodnutí. Děkuji. Over, but... Tím jsme vyčerpali tento slot, ale doufám, že tedy uh, budete mít možnost se k tomu ještě vrátit. Nyní za EKR Bernd Luke. Já, yeah, Ano, pane předsedo. Já bych se nejprve kriticky věnoval tvrzení komise, že zde jde jenom o to, že se pozastaví závazky, nikoli platby. A že se vlastně nestratí ani cent z peněz, pokud státy se budou chovat podle svých slibů. Já toto považuji za naivní protože samozřejmě bude omezeno investiční plánování, zvýší se riziko pro investory, když budou vědět, že spolufinancování závisí na tom, zda vláda dané země splní závazky vůči EU a víme, že často docházelo k nesplnění těchto závazků vůči EU. Takže toto pozastavení určitě povede ke snížení investic a investičních plánů. Patřím těm, kdo se domnívají, že opatření, která je třeba učinit, jsou nesprávná, protože není správné zde šetřit na investicích a šetřit na prostředcích pro znevýhodněné regiony. Bylo by lepší, kdyby bylo možné eh, ušetřit na straně konzumčních opatření. A když už jste padalo heslo euroskepse, Měli bychom zohlednit, že euroskepse bude stoupat v mnoha zemích, pokud Evropský parlament by opět porušil svá pravidla a stávající pravidla jsou taková, jaká jsou a je třeba je tedy uplatnit. A proto je podle mého názoru nejrozumější přemýšlet o tom, jak tato pravidla eh, uplatnit co nejinteligentnějším způsobem. Pokud financování nebo prohlášení o závazcích eh, by bylo třeba pozastavit eh, vůli komisi, tak eh, to samozřejmě neznamená, že musí tím skončit jakákoliv regionální politika. Vlády jednotlivých států mohou přerozdělit ta spotřební prostředky na investiční prostředky, aby vykompenzovaly ty prostředky, které neposkytne EU Eh, tempor, či dočasně, jak se domnívá pan Katajnen, a, no, nebo je prostě neposkytne. Pak by došlo k lepšímu využití veřejných prostředků. EU má samozřejmě navíc také možnost, aby se snažila použití veřejných prostředků ze zdrojů EU zajistit co nejúčinněji. Když například řekneme, že zvýšíme míru spolufinancování na straně e, eh, povinností třetích stran tím, že části eh, kohezních fondů snížíme, ale pro každý projekt prostě zůstane ještě určitá míra spolufinancování EU, což by vedlo k tomu, že ty nejúčinnější projekty by se nadále dostávaly do financování, protože mají pozitivní dopady pro ekonomiky, zatímco financování eh, méně efektivních opatření tomu by nedocházelo. A to je přesně to, o co jde. Když vidíme, jak v Řecku pracují se stoprocentním financováním EU, vlastně bez jakéhokoliv spolufinancování, říkám si, zda bychom tedy neměli aplikovat toto a prostě zvýšit ten podíl spolufinancování třetích stran. Toto by měla komise zvážit. Myslím, že by to znamenalo, že by se nasměru, mohly nasměrovat eh, projekty směrem k těm efektivnějším v rámci regionálních fondů. Děkuji, chcete na to zareagovat, pane Katajnene? Děkuji vám. Nejprve mi dovolte říci, že nechci komentovat nic z toho, co jsme zde zaslechli o možné budoucnosti Portugalska. To není téma, o které, na které bych já chtěl nějak reagovat, komentovat ho já či komise. Naším cílem je podpořit Portugalsko, tak, aby se vyvíjelo dobře kupředu eh, směrem eh, udržitelné cesty a nepotřebujeme rozhodně žádné destabilizující signály. Za druhé, paní Beres řekla, že Portugalsko potřebuje všechny dostupné prostředky pro podporu eh, veřejných a soukromých investic. Ano, to plně podporuji. Nechci předjímat budoucí rozhodování komise, ale bude-li rozhodnuto o tom, že budou pozastaveny v určité části závazky, tak nadále výrazné platby půjdou do dané země. A je zde také celá řada nevyčerpaných závazků, i například v případě Portugalsko, i tehdy, pokud by došlo k částečnému pozastavení. Eh, vlastně ta míra čerpání eh, v tomto programovém období zatím nebyla na maximální. A já opravdu nemohu předjímat, jak bude vypadat rozhodnutí komise. To zatím nemohu říci. Na závěr toto. My zde hovoříme o nějakém časovém výhledu. Portugalsko a Španělsko 15. října předloží návrhy svých rozpočtů a komise je bude analyzovat, tak jako analyzujeme návrhy rozpočtů všech ostatních států. A jakmile proběhne tato analýze a dejme tomu, že dojde tedy k tomu rozhodnutí o částečném pozostavení, tak jakmile eh, zjistíme, že obě země splňují ty závazky, k ním se zavázali, tak můžeme toto pozastavení zrušit. To je celá ta logika zadánou věcí. Takže je možné rozhodnout o pozastavení na podzim a e, v podstatě během několika týdnů je možné toto rozhodnutí zase zrušit. Děkuji vám. E, bohužel ne, není to možné. Ne, já jsem schválně nechal čas eh, pro pana komisaře, aby zareagoval na moji otázku. A on reagoval na paní Bereš a pana Balce. Ale pokud zde tedy máme nějaká pravidla, tak bychom se jich měli držet a pan komisař by měl zareagovat na moje otázky. Ne, eh, omlouvám se, říká předseda, není má slovo Silvi Gula. Ano, ale já souhlasím s tím, co říkal pan Luche, že každý poslanec by měl obdržet odpověď si dovolíte, já budu hovořit francouzsky. Samozřejmě, že mi toto nesmírně leží na srdci celá tato rozpráva. Ráda bych poděkovala vám komisaři. Myslím si, že je to symbolické, symbolické vůbec s ohledem na stav budování EU. No, máme takový pocit, že si musíme zvolit nějaký tábor, nejde o pravidla, která by měla být aplikována. Ne, jak si musíme si zvolit svůj tábor. Buď jsme pro ty, kteří chtějí mít taková volná pravidla, nebo na druhé straně striktní pravidla. Jsme z jihu nebo ze severu. Jsme zprava nebo zleva. Ovšem tím se nikam nikam nedostaneme. Proto, jestli dovolíte, bych ráda, abyste zvážili tři, čtyři body, které jsou velice důležité a rovněž bychom se na to měli shodnout. Poprvé je Myslím, že všichni souhlasíme s tím, že dopad v těchto zemích, dopad krize v těchto zemích, že skutečně eh, si zaslouží určitý humánní přístup. My jsme tvořili Evropu společně a skutečně bychom neměli trestat jednotlivé země a především obyvatele, kteří již trpí. Nezapomínáme přitom na regionální úroveň, na národní úroveň, čili skutečně utrpení se týká všech. Nezaměstnanost mladých se týká všech zemí. Toto není o tom, zda jsme ze severu nebo z jihu. Další věc. Zároveň si musíme uvědomit to, že ztrácíme důvěru v Evropu a to vidíme napříč spektrem z jihu až na sever, protože strukturální fondy samozřejmě vyžadují i země, které přispívají, zároveň ti, kteří budou, ty, kteří budou platit a kteří jsou si vědomi toho, že ta ty finance jsou řádně využívány a pravidla jsou respektována. A já si myslím, že skutečně je téměř karikaturou, když hovoříme o tom, že bohatí jsou na jihu a eh, bohatí jsou na severu a chudí na jihu. Ne, ne, ne. Máme eh, Ti, kteří přispívají do rozpočtu, tak jsou všude, na severu i na jihu a mají teda i určité povinnosti, určitá pravidla. A dále mm, když hovoříme o jednotlivých pravidlech, najednou máme pocit, jako kdyby jsme zde nehlasovali ve Evropském parlamentu. 494 hlasů bylo pro tento návrh. A já jsem byla zpravodajkou pro sankce, eh, které se týkají sixpacku, takže vlastně budu takovým ďáblovým advokátem. Myslím si, že komise skutečně, a já bych to ráda řekla, že by neměla samozřejmě dělat žádné výjimky. Já to říkám jako francouzka, když se zameteme před vlastním Prahem, tak to je zásadní. Když se podíváme na to, co nám Evropa může přinést. Ti, kteří a komise hledá nějakou třetí cestu. Já v podstatě mm, bych vás ráda podpořila v tomto období, které je nesmírně obtížné. Na jedné straně je to vlastně ta, to respektování pravidel a zároveň inteligentní aplikování těchto pravidel tak, aby ten dopad negativní byl co nejmenší. A technický dotaz na závěr, jaký je dopad pro budoucnost, protože samozřejmě všichni budeme, jak se říká, to nebude mít žádný dopad, absolutně žádný dopad na stávající projekty, ovšem jsme schopni toho dosáhnout, i když se podíváme na ten harmonogram časový o kterém jste se zmínil, že to bude mít minimální dopad do budoucna, protože investice jdou směrem do budoucna. My samozřejmě my všichni si přejeme, aby Evropa měla konkrétní budoucnost. Děkuji. Mulțumesc uh, foarte mult. Aș vrea doar să precizez, așa cum uh, spunea domnul președinte. Děkuji. Já chci říct si podobně jako pan předseda Galtery. Vzhledem k pravidlům týkající se evropských fondů zde není jakýkoliv termín pro pozastavení daných fondů. Na druhou stranu, my, jakožto komisaři, rozhodně budeme informovat eh, o všech doporučeních, jak o tom hovořila paní Beres, a zohledníme váš návrh a možná o něm rozhodneme, jakmile obdržíme návrhy rozpočtů od těchto dvou zemí, ale není to něco, o čem bychom rozhodovali jenom my dva, bude o tom rozhodovat celá komise. Eh, velice mě zaujala vaše myšlenka té lidské perspektivy. Eh, rozhodně neděláme politiku kvůli politice, ale politici jsou zde od toho, aby zlepšili život občanů a v oblasti politiky soudržnosti to je opravdu ta nejviditelnější a nejhmatatelnější politika, kde se to projevuje. A velice mě znepokojilo to, co jste říkali zde o tom rozdělení mezi severem a jihem, východem a západem. Myslím si, že by bylo opravdu velice nebezpečné jít touto cestou solidarita by měla jít ruku v ruce se zodpovědností. To je samozřejmé. A my máme legislativu, kterou musíme aplikovat. Jak už jsem ale řekla na úvod, tyto země mají z období 2014 až 2016 eh, mnoho nevyčerpaný, nevyčerpaných prostředků ze závazku tohoto období 2014 až 2016 a to bude také součástí závazku roku 2017 a já jsem přesvědčená, že tyto státy nebudou čekat až do roku 2020, kdy se ten dopad plně projeví, takže já vás mohu na úvod ujistit, že opravdu nebude ztracen jediný cent. Ale je to eh, prostě určitý politický signál, který slouží ke zvýšení citlivosti pro určitou věc Musíme zde nalézt rovnováhu potřeby eh, plnit pravidla, která schválila Rada a Evropský parlament a také eh, ten obrázek, eh, signál, který vyšleme celé Evropě. Děkuji, Marisa a Matias. Děkuji vám, paní, pane předsedo. Já si Počkám, až nasadíte sluchátka. Vážení komisaři, od té chvíle, co jsme zahájili tento dialog, tak neustále opakovaně slýchám tu pozici, kterou jste zde prezentovali na začátku. Ono by se to mohlo změnit i v určitou frošku, pokud zde hovoříme o jediné instituci, která byla zvolena občany. A to, ve skutečnosti musíme vlastně konstatovat nebo přeskoumat, zda náhodou toto eh, učení už nepadlo. A pokud tomu tak je, tak by to byl prohřešek proti evropskému projektu nebo tomu, co z něj zbylo. Ale vy jistě víte, že Portugalci a Španělé přímo podcítili negativní dopady té politiky úspor. To bylo opravdu nerozumné rozhodnutí a pan Katajn Nyní hovořil o sankcích a pozastavení plodeb, jako kdyby to měla být nějaká motivace, nějaký impuls k něčemu. Já vím, že komise občas se vyjadřuje prazvláštně, ale toto opravdu žádná e, pobídka není. Kdybychom teď my rozhodli, že vám seškrtáme polovinu eh, mzdy, budete to chápat jako pobítku nebo jako potrestání? Pokud říkáte, že pozastavení pladeb je pobítkou, tak by mě zajímalo, jak komise operuje s pojmem eh, pobítka. My zde jsme svědky cynismu, cynismu potrestání, které je zde prezentováno, jako kdyby bylo pobítkou, ale přitom je to trest to, co zde navrhla komise pro tyto dvě země, že jsou to ty dvě země, které už byly nejvíce potrestány v minulosti a teď se snaží dodržovat ta pravidla a není jsou trestány eh, absolutními sankcemi, které jsou kontraproduktivní a naprosto nespravedlivé poté, co země byly donuceny snížit tyto investice a učinili tak, protože zde docházelo opravdu k minimálním eh, přínosům těch investic ve Španělsku a Portugalsku. Nyní je třeba ještě dále snížit, no to bude mít katastrofální dopady na ekonomiku. Ať už tu eh, pilulku chcete pozlatit jakkoliv, bude to tak. A to, co se zde připravuje, to je taková permanentní sabotáž. Jde o to, při, eh, přivést země do permanentní situace slabosti, aby komise mohla eh, eh, vnucovat nedemokratickým způsobem určité věci. To je naprostá sabotáž. Vy prostě chcete, aby tyto země přijali tuto libovůli komise a zneužití ale tyto země chtějí kráčet s hlavou styčenou, ale vy si toto nepřejete, aby španělský a portugalský lid takto kráčel dříve. Evropský projekt byl synonymem prosperity a pokroku. Nyní ovšem komise přijímá dokument, kde jsou pošlapávány tak významné hodnoty, jak reprezentuje například Fond soudržnosti. Odhlasuje-li se tento text, tak to bude eh, symbol průměrnosti eh, evropské politiky a nevhodné eh, situace EU. Vy jistě najdete eh, místo u Goldman Sachs, ale budete to vy, kdo hazardovali s evropským projektem. Předseda. Pokud si přejí poslanci, aby komise zareagovala, musím také nechat na to čas. Není má za slovo zástupce zelených. Um... Dobrý den, já budu hovořit španělsky. A myslím si, že je naše nálada zcela jasná. Neměli bychom tímto směrem dále pokračovat. To je podle mého názoru jeden ze závěrů toho, co zde probíhá. Rád bych se ale zmínil i o rozpočtové eh, situaci ve Španělsku. Vy jste podle mě záměrně dlouho přehlíželi eh, to, že došlo k neplnění vlastně všech těch stanovených požadavků finanční reformy. Finanční reforma ve Španělsku skutečně vedla k mnoha zkreslením, mnoha odklonům, problémy s nezaměstnaností. A vy jste odvraceli zrak. A to není pouze naše frakce zelených, který, kteří to tvrdí nezávislá rozpočtová agentura. Orgán ve Španělsku to řekl jasně, viděli jsme zde 8% pokles příjmu staní. Eh, to v podstatě bylo od ledna do května letošního roku. Ovšem, vy jste se k tomu otáčeli zády a pokud teda nepřevezmete odpovědnost za všechny tyto politiky, to znamená, že ignorujete všechny ty, kteří budou trpět, místní, regionální orgány, obyčejné lidi. Vy vlastně trestáte naprosto nevinné občany a vytváříte stimuly eh, pouze pro ty, kteří budou plnit pravidla. To je taková opravdu eh, kapkovská situace. Zároveň byste měli zvážit, jakým způsobem budete využívat nebo používat tato pravidla, která jsou neefektivní, která jsou dogmatická, vy si myslím, že byste opravdu v tomto ohledu měli působit jako e, řádný soudce, protože vy vlastně tvrdíte, tak tam, kde tato pravidla nejsou aplikována, to vy budeme aplikovat. No, samozřejmě, že je dobré, že o tom vedeme alespoň diskuzi a poukazujeme na tento problém. Ovšem zdá se, že vy máte absolutní mm, manévrovací pole v této oblasti. Pokud ale máte takové pravomoce a pokud budete aplikovat tyto sankce na jeden konkrétní region, tak možná by se stejná pravidla měla aplikovat na všechny. Ovšem víme, že tomu tak není, především pokud jde o HDP a jeho plnění či neplnění deficitu v rámci jednotlivých zemí. Tři body. Dojde k nějaké sociální dopadové studii ohledně uh, toho, jaký to bude mít, jaký, jaký budou mít tyto škrty dopad na tyto země. Druhá věc, pane Katajnene, překvapilo nás, že jste se zmínil o tom, že vlastně k ničemu nedojde, k žádnému problému, protože je zde mnoho finančních prostředků, které nebyly vyčerpané, a že v podstatě i po tě, uvalení těchto sankcí takové prostředky budou k dispozici. Jistě máte k dispozici programy, které umožní členským státům absorbovat, využít tyto prostředky. Znamená to, že nedůvěřujete těmto státům nebo tyto programy nefungují. To znamená, že nedůvěřujete důvěřujete svým vlastním programům a projektům. A další věc. Mohli byste nám říci, zda teda těmto projektům věříte, eh, pokud mm, nebudete chtít odpovídat, také dobře. A nyní poslední záležitost. My všichni souhlasíme s tím, že makroekonomická podmíněnost je šílenou záležitostí, když někteří z nás hlasovali pro Možná bychom měli mít nějaké usnesení na další plenárce a požádají radu, aby to zablokovala. Komise má nyní totiž právní povinnost zahájit tento proces, ovšem rada to může právně zastavit. Možná bychom měli na další plenárce předložit takové usnesení. Děkujeme. 30 vteřin odpověď, pane místo předsedo Katajnen. Já nemám dostatek času, abych řádně odpověděla v těch několika vteřinách. Technickou asistenci jsme poskytli, zlepšili, aby členské státy mohly lépe absorbovat tyto finanční prostředky, které jsou k dispozici. Je to na kvalitnější úrovni, než tomu bylo v minulosti. Nikdo nepřijde ani jeden cent, jak jsem se o tom zmínila, jakmile země udělají to, k čemu se zavázali. A já věřím, že obě dvě vlády jsou odhodlány splnit tyto závazky ne proto, že je to evropská legislativa, ale proto, že to pomůže těmto zemím opětovně nastartovat růst. Pouze pokud se někdo domnívá, že tyto dvě země opravdu ne, nedělají to, co slíbili ostatním zemím a nám, tak dojde k problému. Všem já věřím, že k tomu nedojde. Děkujeme. Za EPD pan Marko Děkuji za slovo, pane předsedo. Já nejsem ani Španěl, ani Portugalec, já jsem Ital. Já jsem jed, zástupcem jedné z těch zemí, která hloupě, podle mého názoru, podepsala tato pravidla. Hovoříme například i o Německu, které, jak víme, nerespektuje pravidla. A nyní se zabýváme otázkou toho, jak nalézt opětovně určitou rovnováhu. My nechceme pouze postihovat eh, země Jižní Evropy. Jakmile si uvědomíme, že je zde ekonomický, politický aspekt propojen s, s hospodářským a měnovým fondem, tak eh, prostě nemůžeme dovolit, aby došlo k nějakému nekontrolovanému eh, vývoji a poté sankcionovali země, které naopak potřebují tyto fondy, které jsou pro ně zásadní. Země, například jako Nízozemí nebo Německo, které nemají vyváženou pozici najednou, nebo Francie se poté nachází v nějaké zvýhodněné pozici. Když Juncker hovořil o Francii, ještě nyní si to pamatuje, ta pravidla prostě nefungují tak, jak jsou nastavená. Měli bychom se zaměřit na ekonomické, na monetární problémy, které jsou na stole. Seglec o tom napsal jasně, který jasně řekl, že pokud chceme eh, eh, měnovou unii, která není dostatečně integrována, pokud požadujeme změny a neustála nepopulární pravidla a opatření, tak Evropská unie prostě nepřetrvá ani do konce našeho volebního období. A na to bychom se měli zaměřit. Ekonomické a monetární politiky nemohou fungovat eh, stejně. z 19 zemí s různými požadavky, různou situaci a nesmíme slep hloupě prosazovat eh, tyto postupy, ale spíše rozuměji o nich eh, uvažovat a ne nechat to jaksi bez kontroly aplikovat. Je důležité, abychom to řešili a ne, aby tímto nekontrolovaným způsobem se zde postupovalo. Musíme se podívat na to, co je na stole, podívat se, jaká je stávající situace, jak vypadá hospodářská měnová unie. Prostě nemůžeme pokračovat eh, uplatňováním těchto hloupých sankcí, které aplikujeme na některé země a ne na ty, které produkují nerovnováhu ekonomického charakteru. Máme zde studie Mezinárodního měnového fondu o Německu, o jejich číslech. Ovšem, vůči Německu se nic neuplatnilo, čili skutečně bychom měli postupovat nesmírně obezřetně, protože to, k čemu to povede, je dopad na občany, kteří již nyní trpí. Samozřejmě, že mm, obou zemích, ve Španělsku, především Portugalsku, lidé v posledních eh, dvou letech nesmírně trpěli. To samozřejmě, to, je, to by byla tragédie pro občany, kteří přišli o práci, ztratili vůbec naději do budoucnosti. Ovšem my zde vidíme určité povzbudivé prvky španělská, portugalská ekonomika rostou rychle v poslední době, je zde poptávka po nový, nových eh, pracovních příležitostech a k tomu potřebujeme stabilitu. A ta nastane pouze, pokud všichni eh, budou přesvědčeni o tom, že země se dostane z těch strukturálních problémů. Další poznámka. Evropská solidarita je založená na existenci právního státu. Evropská unie byla vytvořena jakožto právní stát, nahradila pravidlo toho silnějšího. To znamená, že každý zde má svůj podíl a my se podílíme i na solidaritě, jsme ochotní pomoci a všichni by si měli eh, odvést svou práci, jinak si nebudeme schopni důvěřovat. Neexistovala by žádná solidarita a žádná unie hodnot. Právě proto Evropská komise, jakožto strážkyně smluv, musí aplikovat stejná pravidla stejným způsobem, i když je zde politická vůle, abychom porušili ně, která pravidla, tak to nesmíme udělat, protože je naší povinnosti zachovat tuto jednotu. Budou, bude-li někdo chtít změnit pravidla nebo eh, legislativu, proč ne? Ovšem, naší povinnosti to není. My musíme zajistit aplikování těchto pravidel tak, jak se má. Děkujeme. Děkuji, pan Mano. Vážená paní komisařko, vážený pane místopředsedo, ano, najednou vidíme, že zde dochází k suverénním státům opětovně a k eh, eh, No, vidíme se neustále více deregulace, více bohatství pro bohaté a to je liberalismus belgického charakteru, který nám vnucuje Berlín, aby došlo k záchraně eurozóny a eura. V současné době vidíme, že Portugalci a Španělé trpí. Vidíme 28 miliard eur ve Španělsku, to je ta částka, která představuje eh, obálku 2014-2020, kterou jste chtěli zmrazit. To znamená, že vy v podstatě vlastně je chcete potrestat, ale bude to mít dopad na příští investice. Blokování těchto fondů bude znamenat další vydírání ze strany Bruselu. Navíc je to negování, negování samotných kohezních fondů, protože my máme s snižovat rozdíly v celé Evropské unii. unii zatímco zde jsou pravidla těchto fondů, autonomní pravidla, aby v podstatě vlastně mm, zde využíváte represivní politiky škrtů. Ovšem zde by mělo jít o spolufinancování strukturální fondy jsou vlastně nefunkční kvůli vám. Je to absurdní, skutečně absurdní, abyste žádali od zemí utrácet míně, pokud budou chtít získat finanční prostředky pro tyto projekty. Žádám vás proto, abyste na tyto fondy eh, u těchto dvou zemí nesahali. Potřebujeme Evropu suverénních států, aby skutečně dostali právo do svých rukou nad svou měnou, vládou, svými hranicemi, rozpočtem. A jak vidím, eh, tak toto konstatování z vaší strany nevyvolalo zatím žádnou odpověď. Rád bych to komentoval. Vážený pane poslanče, vy jste eh, řekl, že komise chce, aby tedy využívání strukturálních fondů využívalo spoli- vy- souviselo s politikou úspor. Musíme si uvědomit, že tady máme kondicionalitu ex ante a ex post. Vy jste řekl, že strukturální fondy mají vlastní právní základ. Na tomto základě tedy musíme eh, argumentovat. Musíme to nařízení číst tak, jak je napsáno. Podmíněnost ex ante zaručuje, že strukturální fondy budou fungovat tak, jak mají. Ex post tedy budeme eh, vytvářet pobídky pro členské státy, aby dobře využívali prostředky daňových poplatníků, které jsou v kvezních zemích eh, využívány. Kromě toho jste řekl, že členské státy by tedy sami měli eh, přijímat eh, rozhodnutí eh, fiskální povahy. My tady tedy nemáme společné hospodářství. Evropské hospodářství je založeno na konkurenceschopnost, ale, konkurenceschopnosti, ale také na závazcích, které máme vůči sobě navzájem a na solidaritě. To znamená, že požár v jednom členském státě zasáhne i jiné země a proto potřebujeme takováto opatření. Děkuji, Gunnar Hotmark, prosím. Děkuji, pane předsedo. Rád bych přednesl tři poznámky. Za prvé, domnívám se, že je znepokojivé, že tolik členské státy, že tolik poslanců tady počítá s tím, že tady členské státy nedodržují nebo nemají dodržovat pravidla, pokud jde o rozpočet. Já si myslím, že to je velký problém. Není to eh, naše odpovědnost nebo odpovědnost komise, to je zodpovědnost vlád a parlamentů eh, ve členských státech, vnitrostátních parlamentů. I my jsme procházeli obtížnou dobou, ale pokud se rozhodnete zvýšit výdaje v obtížné době, tak podrýváte stabilitu a investice. A druhá úvaha nebo druhá poznámka, kterou bych rád řekl. Evropská unie je unii právní. A pokud vydáváme legislativu, pokud přijímáme v rámci legislativy pravidla, tak se domnívám, že můžeme po nás všech požadovat, aby ta pravidla byla dodržována. Jinak ta pravidla nepotřebujeme a nejsme Unie. Bez pravidel, pokud jde o platbu členských příspěvků, pokud jde o to, že tedy členské státy platí různé členské příspěvky, pokud jde o to, že tedy státy musí dodržovat pravidla fiskální stability. E, jsou tu i pravidla pro situaci, kdy ta fiskální pravidla dodržována nejsou. A pokud my jako parlament říkáme, že jsme sice ta pravidla zakotvili v legislativě, ale že to nevadí, že to, bylo pouze, že to byla pouze nějaká proklamace, nějaké stanovisko, tak tím, milí kolegové, podrýváme eh, význam a důvěru v nejen v pakt růstu a stability, ale v celou Evropskou unii. Protože pokud přijmeme tu skutečnost, že problémy ve členských státech mají být vyřešeny tím, že budeme navyšovat zadlužení a výdaje, tak, se budeme, tak budeme stále více eh, podrývat úroveň investic. Vážení předsedové, předsedající, pokud jde o to, že my jako parlament bychom to měli podpořit, tak my tedy, jestli tedy máme dodržovat pravidla, tak ta odpověď musí být jedna jediná. Samozřejmě, že můžeme diskutovat o tom, jak to pozastavení má vypadat, ale zároveň musíme mít na paměti, že je tady potřeba dodržovat závazky, které jsou součástí těch rozpočtových pravidel a postupů. Pokud se někteří domní, někteří tady domnívají, že jsme nemysleli vážně to, co jsme vtělili do legislativy, tak tady máme mnohem závažnější problém týkající se evropského hospodářství, stability a budoucího růstu. Rizikem není to, že budeme dodržovat pravidla. Rizikem je to, že tady zavedeme nějaké dogma nedodržování pravidel. Já bych tedy rád před komisí zdůraznil, že eh, právě ona by měla dodržet to, že tedy eh, budeme pravidla dodržovat a ne je porušovat. Eh, velmi stručně. Paní komisařka Kretu, ano. Rád bych vás ujistila, že jsme tu právě proto, abychom ukázali, že komise tedy musí dodržovat pravidla. Máte naprostou pravdu, že je to tedy poprvé, kdy dochází takovému postupu, kdy byl takovýto postup spuštěn. Ráda bych vám řekla, že tedy můžete eh, s námi počítat. My budeme zítra informovat kolegium komisařů. Já si myslím, že není v našem zájmu, abychom tedy seškrtali eh, ty finanční prostředky, abychom tato pravidla uplatňovali slip, slepě. Na druhou stranu, ta pravidla tu zkrátka jsou, byla přijata parlamentem, radou a my bychom měli tedy společně řešit to, co v této situaci dělat. Já bych vám ráda poděkovala, protože eh, vy jste tedy vzal v potaz sdílenou zprávu, sdílené řízení mezi e, evropskými institucemi a členskými státy. Já si myslím, že bychom tedy měli postupovat roku v roce a neměli bychom se e, navzájem obvinovat, neměli bychom tedy e, říkat, že to, co se dosouhlasil tady v Bruselu, je špatné pro členské státy. Pan Pereira. Děkuji, pane předsedající. Vážení komisaři, vážený pane komisaři, vážená paní komisařko, nejprve bych rád řekl následující věc. Ti, kteří jsou proti eh, pozastavení finančních prostředků, a jejich tu většina, nežádají komisi, aby ignorovala pravidla nebo aby porušovala pravidla. Jediná věc, o kterou komisi žádáme, je to, aby ta pravidla vykládala inteligentním způsobem. A aby zabránila tomu, že tady padne nespravedlivé, kontraproduktivní rozhodnutí, které poškodí občany. Protože pokud nyní uvalíme na tyto dvě země sankci, a musíme si, pane komisaři, uvědomit, že to je sankce, je to pokuta, je to trest a je to možná ještě horší než eh, ty pokuty, které byly zrušeny. Pravidla jasně stanovují, že tedy je potřeba zastavit nebo pozastavit platby a závazky. Já se vás, vážení komisaři, ptám, jsou tu nějaká pravidla, která stanovují minimální úroveň nebo minimální objem závazků nebo pladeb, které mají být pozastaveny. Vy víte, že takovéto pravidlo neexistuje. To znamená, že komise má tu svoji diskreční pravomoc mezi tímto minimálním objemem a maximálním objemem pozastavení prostředků. A já bych se rád zeptal, kdy tedy komise předloží příslušný návrh o pozastavení prostředků. Nemůžete se odvolávat na to, že to pravidlo neexistuje. To je vaše právo svobodné volby, to je vaše diskreční pravomoc. A pokud řeknete, že v tomto případě nemáte možnost to ovlivnit, že nemáte možnost jednat, eh, že zkrátka pouze dodržujete pravidla, tak ukazujete parlamentu, že eh, je tu eh, pravidlo, které napovídá, že ta pokuta je nula. Paní Berenč se vás ptala, jestli je možné uvolit nulovou pokutu. Pan komisař Katajnen neřekl, že by to řešení eh, bylo v nesouladu s pravidly. Ono v podstatě je v souladu s pravidly. I to by mohlo být rozhodnutí komise. A je to tedy rozhodnutí, které můžete učinit v rámci své diskreční eh, pravomoci a které bude dodržovat příslušné zásady. Komise tedy může rozhodnout, a její rozhodnutí musí být adekvátní, přiměřené a musí vzít v potazy to, jaké to rozhodnutí bude mít dopady na národní hospodářství. Neříkejte, že to rozhodnutí, které učiníme, učiníte, nebude mít na národní hospodářství dopad. To by mělo v tomto strukturovaném dialogu jednoznačně zaznít. V časopise Politico vyšel briefing o této záležitosti a tam padlo, že to nebude mít žádný dopad na stávající, na současně probíhající projekty. Ale kromě toho tam zazněla ještě jedna věc, kterou jste pravděpodobně nečetli a neřekli. A sice je tam řečeno, že dojde eh, ke zpomalení investic ve Španělsku, v Portugalsku, že tady dojde k určitému spoždění těch investic v obou zemích. Je to tedy briefing, který vydala právě vaše komise a v tomto dokumentu je zároveň řečeno, že by to poškodilo investice ve Španělsku a v Portugalsku. To znamená, že je to nespravedlivé rozhodnutí a komise eh, může v rámci své diskreční pravomoci přijmout rozhodnutí, které bude vůči Španělsku a Portugalsku spravedlivější. To znamená, že k pozastavení těch finančních prostředků nedojde. Pablo Zalba. <clears throat> muchas gracias, eh, presidente. Ano, děkuji, pane předsedo. Pane místopředsedo, paní komisařko, byla řeč o image, o tom obrázku, který vyšleme směrem na venek. Pan místopředseda hovořil o tom, že Španělsko se vydalo cestou velmi solidního hospodářského růstu. Pokud hovoříme o hospodářském růstu, tak se nabízí otázka, jaká rizika to jsou pro důvěryhodnost toho růstu. My tady v podstatě narušujeme nebo ohrožujeme hospodářský růst. A já bych se rád obou komisařů zeptal, jestli jsou si vědomi toho, jaké dopady bude taková politika mít, protože vy v podstatě trestáte zemi, kde je hospodářský růst velmi vysoký, kde jsou vytvářena pracovní místa. Já se ptám, jaký obrázek, jaký signál vyšleme směrem na venek, směrem k občanům. Jak to zapůsobí na občany? Četl jsem článek, ve kterém byly chváleny reformy provedené ve Španělsku, ale také reformy, které byly na trhu práce provedeny v Německu. Bylo řečeno, že jsou to země, které by měly pokračovat na cest, své cestě, protože je to cesta správná. A já se ptám, co děláme my jako Evropská unie. Na jedné straně eh, cestu těchto zemí chválíme, ale na druhou stranu ty země trestáme, protože Španělsko je tady jednoznačně trestáno. Je trestáno za to, že mm, provedlo hospodářské reformy. Španělsko má hospodářský růst, protože jsou tu velmi nízké ceny energie, ale hlavní důvod tohoto velmi solidního hospodářského růstu ve Španělsku spočívá v tom, že tady byly zavedeny dostatečné reformy, strukturální reformy. A v této souvislosti se tedy nabízí následující otázka. Pokud by byla, byly dodrženy veškeré podmínky Eh, hospodářského eh, růstu, tak eh, byl by ten růst vyšší než 3,2 Já si myslím, že ne. Jak bychom to vysvětlili občanům? Oni jsou v podstatě trestáni za to, že podnítili hospodářský růst. A ještě jedna věc. Konsolidace hospodářství je potřebný nástroj, který umožňuje vytvoření trvalého hospodářského růstu. A to musíme mít na paměti. To je v této diskuzi také velmi zásadní věc. Děkuji, pan místo předseda Katajden. Ano, já už jsem to zde opakovaně uváděl, ale opakuji, nemohu předjímat, co komise učiní v budoucnu, ale vy jakožto spolulegislativní orgán, když rozhodujete o, o legislativě, tak to není pro vás východisko pro nějakou kreativní interpretaci. Zákonodárce chce napsat zákon takový, aby každý chápal ducha zákona. A duch e, zákona, duch legislativy musí být široce chápán a přijímán, pouze tehdy má ta legislativa smysl. A proto mnozí lidé, nejenom v tomto případě, ale i v jiných případech, žádají komisi, aby interpretovala eh, zákony a legislativu jinak, než to původně zákonodárci zamýšleli. Ale my legislativu čteme tak, jak byla napsána potom ji interpretujeme, řekl bych, že inteligentním způsobem, ale jsou zde určité meze toho, co můžete udělat. Pokud něco nebylo přímo popřeno, neznamená to, že to je součástí ducha zákona. Nehovořím zde o této konkrétní legislativě, je to spíše taková obecná úvaha. Vy jako zákonodárci, vy formulujete legislativu a mezi řádky v podstatě vpisujete, jaké význam dané legislativy. A pokud mohu, tak bych eh, i já měl takový dotaz například na pana Pereru. Domníváte se, že tyto dvě vlády navrhují, navrhnou e, rozpočty v říjnu 2015, které budou v souladu s eh, pokyny komise, já mohu říci, že já to věřím, že tomu bude, protože je to nezbytné. Je to nezbytné pro dané země. Je to nezbytné pro jejich důvěryhodnost, pro vytváření pracovních míst a pro investice. Já bych si tedy přál širokou podporu pro to, aby tyto dvě vlády učinily nezbytné kroky, protože jinak nebude možné dosáhnout těch sociálních přínosů a nových pracovních míst pro jejich občany. Děkuji. Byla to precizní otázka a na precizní odpověď. Pan komisař mi položil otázku, já to mohu teď potvrdit. Ono nejde o nějakou víru v něco, ale jde o to vědět, zda Španělsko, Portugalsko pod, předloží eh, návrhy rozpočtu v ladu s požadavky. Ale je zde ta politická angažovanost eh, španělské a portugalské vlády, ale tomu vůbec nediskutujeme. Diskutujeme o budoucnosti, o obsahu návrhu, který musí komise předložit. A tento obsah návrhu není spravedlivý a zodpovědný učinili komise to, co nám navrhlo. Děkuji, zde máme eh, zástupci Emplo Agri e Pech. Nejprve na dvě minuty ne, čtyři minuty pan Jose Manuel Fernández za rozpočtový výbor. Děkuji. Jsme proti pozastavení pladeb strukturálních fondů pro Španělsko a Portugalsko. Rada již rozhodla, že zde nebudou předepsány pokuty pro Španělsko a Portugalsko to v, v rámci eh, postupu nadměrného schodku. A to bylo správné a byly, došlo do, do zdržení všech požadavků, aký a byl to správný krok vzhledem k úsilí Portugalska a Španělska, ale také všichni víme, zde bylo úsilí mladých lidí, rodin, zemědělců, univerzit, institucí, sociální solidarity, portugalského, španělského lidu a to po rozhodnutí, že se tedy nebudou trestat tyto členské státy, což bylo správné rozhodnutí. Má být správné potrestat občany, ty pro něž má být přínos těchto fondů. Kdyby se postra- potrestali státy, šlo by se e, e, cestou sankcí, ale nyní potrestání občanů, to je útok na e, hospodářství, důvěru v hospodářství a konkurenceschopnost. My žádáme dodržování pravidel a nařízení a zde lze zaujmout jediný postoj. Rozhodnout se, že nedojde k pozastavení těchto pladeb, protože by to byl krok nespravedlivý a také by došlo k nerovnému zacházení s jednotlivými státy. Bylo by absurdní, kdyby Portugalsko nedodrželo ten eh, program eh, pro přizpůsobení ekonomiky, tak bychom zde měli další záchranný balíček a možná ještě více spolufinancování. Což by bylo v rozporu se zdravým rozumem. A pak je zde i další nesoulad je zde to přizpůsobování, to šlo k technickému přizpůsobení v souvislosti se strukturálními investičními fondy pro Španělsko a Řecko. Docházelo zde k navýšení a o tom zde dnes hovoříme. Pak došlo k navýšení těchto fondů strukturních a investičních a pak řekneme, no ale my to na zvýšení hned zase pozastavíme. To by přece nikdo nechápal. Je to opravdu alarmující. Vy jste uvedli, že to pozastavení vlastně nebude mít vůbec žádné dopady na programy. Vždyť to není pravda. Jsem rozhodnut o přesvědčen o tom, že komisaři přesně znají, v čem je ten rozdíl mezi závazky a mezi platbami. Aby mohly proběhnout platby, musíte mít závazky. Platby jsou logický důsledek závazků. A pokud není tyto závazky budou zamraženy, což by bylo absurdní, no tak by pak z toho také neplynuly žádné platby. Hovoříme zde o nových projektech. A Portugalsko, a to vy, paní komisařko, víte, je rekordmanem v čerpání těchto finančních prostředků. A žádný stát nebyl ze tak dobrý jako my. Vy eh, hovoříte o míře čerpání. My jsme zde čerpali na 300 miliard závazků za uplynulé období a kdyby nyní došlo k pozastavení, to bychom dostali o 900 milionů méně na nové projekty, ale naše ekonomika je potřebuje. A já vím, že pod vás spadá regionální politika a chcete, aby zde došlo k excelentní míře čerpání. A otázka zní, je čerpání špatné v Portugalsku? Vy, paní komisařko, byste měla vědět, že pokud zde nyní dojde k tomu posunu, tak by to mělo potom dopady na čerpání v budoucích letech došlo by k neplacení a já je mohu doufat, že komise neprovede to pozastavení, protože jinak by se dopustila velké politické chyby. A my bychom měli potom potrestat komisi a volat z odpovědnosti ty, kdo to rozhodnou. A já věřím, že nasloucháte, budete naslouchat Evropskému parlamentu a vyslyšíte ho. A vidíte zde evidentní většinu, která se zde rýsuje. Umožní nám zareagovat na konci, říká předseda. Paní komisařka chce reagovat i hned. Dobrá, tak budeme flexibilní. snad tež. Já jsem chtěla jenom říct, že od začátku jsem uváděla, že toto opatření nesouvisí s tím, jak eh, zacházela země s evropskými fondy. Jak jistě víte, má první návštěva směřovala do Portugalska Chtěla jsem poblahopřát Portugalsku, protože to byla první země, která vyčerpala eh, v tom minulém programovém období veškeré prostředky vlastně před termínem, rok před termínem, takže to s tím nemá nic společného a jak jste uvedl, opravdu Portugalsko je mezi těmi nejlepšími studenty, jak jste o tom hovořil. Děkuji za Empol Sofia Ribeiro. Děkuji vám. Výbor MPL chce vyjádřit, že jsme proti pozastavení závazků pro Španělsko a Portugalsko. Chceme toto vyjádřit zcela jasně. Uvěděli jsme to i při stanovení hlavních e, směrů evropského semestru. Je to opravdu schizofrení. Zdá se, že tyto země Eh, neplní určité povinnosti, ale tyto země pracují a reformují své eh, předpisy. Pan Katajnen uvedl, že v roce 2015 se v Portugalsku děli zázraky. Tři roky po těch záchranných opatřeních dochází opět k růstu. To jste přece řekl, pane komisaři. A seškrtání investic přece nějak růst, nemá co dočinění s růstem. Vždyť jsou zde možnosti jak eh, jít eh, mírnější cenou, cestou. Neexistují zde nějaké prvořadé, druhořadé fondy. Veškeré eh, fondy ESI podporují teritoriální a sociální soudržnost a evropské mechanismy, které umožňují podnikatelům vytvářet pracovní místa, znamenají, že nemůžeme upírat španělskou a portugalskou evropskou solidaritu. Potřebují víc než kdy jindy zvláště kvůli těm velkým úsporám, které museli tyto národy zažít. E, poskytujeme oběma zemím e, nějaký lék, ono se to zlepší a potom už ale navazující recept e, vypsán není. No tak toto nemůže fungovat. Musíme zajistit, aby evropští občané měli možnost také realizovat to, co realizovat mají. Jsou zde dva možné dopady. Buď to takto půjde dál a evropský e, projekt zahyne, anebo tento evropský projekt podpoříme. To rozhodnutí, které nyní učiníte, se nedotkne pouze Španělska a Portugalska, ale celé Evropy. Pan Prieto. Děkuji vám, pane předsedo. Vážení komisaři, když se zde opakovaně odkazovalo na vůli zákonodárce, já jsem byl zpravodajem týk, eh, ve věci reformy evropských fondů a zde byl eh, velice kritický pohled na tu makropodmíněnost. Snažili jsme se tam zabudovat flexibilitu. Proč? Protože se domníváme, že je zapotřebí, aby politika soudržnosti stála nad fiskální konsolidací a aby se dodržovaly sociální podmínky. A nyní zde zaznělo, je třeba dodržovat pravidla. Jistě, a my diskutujeme o tom s vámi, jak to interpretovat. A my jako legislator říkáme, že zde je možnost tu sankci nastavit na nulu. Když hovoříte o tom, jak máme být efektivní a účinní, tak to přece není ten cíl, o který usilujete, když pozastavíte ty prostředky. Cílem vlastně je snížit schodek. A to učiníte pozastavením závazků. Tím v podstatě zaškrtíte malé a střední podniky. Pokud toto je politický cíl, přimět vlády k tomu, aby dodržovaly pravidla a e, požadavky na snižování schodku. Samozřejmě, dobře, buďte přísní vůči státům, ale ne vůči občanům. Je zde manévrovací prostor v případě, že zde bude politická vůle. Existuje článek 12c a tam je uvedeno, že pokud komise uvidí, že e, došlo k nápravě schodku, tak e, může zase přerušit to přerušení. Ale tak nečekejte do 15. října. Pokud chcete, pokud máte politickou vůli, tak máte k dispozici článek 23 a dostatečnou flexibilitu, tak abyste vystupovali vůči občanům nejenom flexibilně, ale i inteligentně. Nyní zástupce výboru Agri. Děkuji. Já chci odpovědět panu Katajnenovi na otázku, kterou zde položil. Jistě, zákony jsou o to, aby se dodržovaly všechny. Závazky je třeba plnit, i závazky týkající se podmíněnosti, ale paní komisařko, my eh, v levém spektru nemilujeme všechny normy. Když nás nečiní hrdými, nejsme z nich nadšení, musíme je dodržovat. A je třeba zohlednit rozlišné situace. Přestože dochází k dodržování pravidel, jsou zde různé přístupy. Byla zde eh, vláda ve funkci, nyní je otázka, jak to bude ale pokračovat, protože nyní zde eh, máme situaci ve vládě, kterou je třeba zohlednit, také třeba zohlednit sociální podmínky, hospodářské podmínky a otázku zaměstnanosti. Chci zde nyní pohovořit hlavně o e, fondech e, zemědělských a zvláště o Fondu pro rozvoj venkova. Existuje tam 17 programů, které byly přijaty před necelým rokem. A regiony ještě nemohly vlastně tyto programy spustit. Víte o tom? Ehm, program byl přijat před méně než devíti měsíci, to znamená, do těch regionů ještě peníze nedoputovaly. Dovedete si tady představit, jaké to bude mít důsledky. Mám zde například na mysli eh, fond EZFRV, ale také fond ERDF a námořní fond, ty jsou důležité pro naši zemi. Ano, my dodržujeme podmínky fondu, ale učinilo se rozhodnutí například v oblasti zemědělství. E, některá území leží ledem a to procento je nyní na nule, po léta se to nezměnilo, je zde výjimečná situace Zohledňujete tuto výjimečnou situaci v Španělsku a Portugalsku? Děkujeme. Pan Melo má slovo. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Vážení komisaři, samozřejmě, že pozastavení a sankce, to je stejná záležitost. Tak mm, jako když hovoříme o těchto postizích, my jsme snížili deficit o 11 v roce 2010, takže si to nezasloužíme. A v roce 2015 se blížíme 3 Opravdu si nezasloužíme trestat, zasloužíme si spíše ocenit. To znamená, že vy skutečně trestáte dobrého studenta. Co to znamená? Znamená to, že skutečně, jako kdybychom se nesnažili dostatečně. A proto bych se rád zeptal, zda by komisaři Například, když byl pan Moskovici ministrem financí v župého vládě ve Francie, zda by nemohli postupovat stejným způsobem. Tenkrát komise opravdu v roce 2013 udělala to, k čemu se zavázala. Moskovi si slíbil 3% deficit v tom období. A komise tenkrát trvala na tom, aby se přiblížili tomuto číslu a jelikož se k tomu přiblížili, tak nabídli Francii o jeden rok navíc. V roce 2015 ovšem ta čísla, ty cíle, které si stanovil Moskovice v těch dvou letech, byla 2% a povedlo se jim ovšem dosáhnout pouze 3,5%. Ovšem Španělsko skutečně, když to porovnáme s eh, stejnou situací ve Francii, Portugalsku, tak si myslím, že si vede opravdu dobře. Proč teda jste neaplikovali stejný postup ve Francii? Proč postihujete Španělsko a Portugalsko, zatímco k uvalení sankcí na Francii nedošlo za stejné přestupky? Já vím, proč tomu tak je. Protože Portugalsko vlastně trestáte za úsilí, které jsme udělali. Udělali jsme obrovský, dosáhli jsme obrovských obětí. Naše lidé aplikovali strukturální přizp- programy přizpůsobení a to v období, kdy na ně na všechny byl obrovský dopad recese. Portugalsku se i přesto povedlo toto období ustát. To není něco samozřejmého, něco, co by jednotlivé vlády očekávaly deficitní čísla, byla v tom období na úrovni 3 a například Deutsche Bank, když se podíváme, na, v podstatě došlo ke stejné situaci jako u nás v bance Bany v Portugalsko, kdyby došlo ke stejnému postupu v, v Německu. Já skutečně pochybuju, že tento postup by byl stejný. Mělo by to dopad na veřejné finance, to je jasné. Děkujeme, pan předseda. Úplně na závěr poprosíme komisaře, ale ještě ještě předseda výboru pro rybolov, pan Alan Kadek. Máte čtyři minuty. Ano, děkuji, děkuji, děkuji, vážený pane předsedo. Já se zastupuji samozřejmě i zpravodaje, který je zodpovědný za námořní fond, který se skutečně přímo dotýká Portugalska i Španělska. To je velice důležité zde zmínit. Je to nesmírně důležité pro tyto dvě země a já jsem proti. Já jsem proti pozastavení těchto finančních prostředků. Proč? Protože jde o politické ekonomické postihy, které jsou neudržitelné postihy proti těmto zemím. Já bych rád ještě zúraznil, že se musí vzít potaz i socioekonomické podmínky každého státu před těmito sankcemi, před jejich uplatněním a zároveň i úsilí těchto zemích. A proto bych rád řekl, že já se cítím Portugalcem, cítím se Španělem dneska večer. A skutečně my bychom neměli dělat tyto kroky. To by bylo politicky dramatické pro Španělsko, pro Portugalsko, ale pro celou Evropu. Po zastavení těchto fondů na naši občané již nyní jsou dostatečně vzdálení Evropské unii a neměli bychom ještě přilévat olej do ohně. Vy jste, paní komisařko, blahopřála Portugalsko a navrhujete, ale zároveň druhou rukou, že je budete postihovat, tak já tomu absolutně nerozumím. Čili já jakožto zpravodaj a zároveň předseda našeho výboru bych rázura, že jsem proti tomuto pozastavení. Děkujeme, říká pan předseda, pan místo předseda Katajne. Děkuji. nikdo nemůže tvrdit, že my slepě aplikujeme pravidla bez jakéhokoliv zvážení či přizpůsobení. My skutečně můžeme být spíše podezíráni z opaku. Proč Portugalsko a Španělsko nebylo postiženo těmito sankcemi. Je právě z toho důvodu, že jsme využili inteligentním způsobem pravidla a využili manévrovacího prostoru. Vzali jsme potaz politickou, jakože ekonomickou situaci v těchto zemí, Čili opravdu nejde o nějaké slepé aplikování či interpretaci daných pravidel. Věříme v to, že obě dvě vlády dělají za těchto obtížných podmínek maximum. A jistě určitě prostě jste velice kvalitně informováni o rozsahu nevyužitých pladeb a závazku, které prostě těmto zemím zůstanou bez ohledu na naše budoucí rozhodnutí ohledně pozastavení fondu. Ovšem, jak již bylo řečeno, samozřejmě, že je zde určitá odpovědnost v rámci ekonomiky. Členské státy musí odvést svůj díl práce, evropská solidarita zde hraje roli. Někteří z vás se zmínili o strukturálních fondech, o paktu růstu a stability, tak nějak jste to promíchali špatným, nesprávným způsobem. A rád bych se v tomto ohledu s vámi podělil o osobní zkušenosti. Jakožto minister financí, kterým jsem byl v období, kdy všechny ty finanční asistenční balíčky byly schváleny pro mě to bylo nesmírně obtížné, protože členské státy si nedůvěřovaly. My jsme v tom období nevěděli, jak pomoci jiným zemím v potížích. A uprostřed krize jsme vytvořili systém, který všichni považovali za spravedlivý. A nyní máme systém, který, který představuje určitý právní rámec, a umožňuje komisi aplikovat pravidla víceméně stejným způsobem ve všech členských zemích. Jsem si vědom toho a jsem si jistý tím, že jedna z klíčových hodnot Evropské unie je solidarita. Ovšem naše lidé musí zároveň mít pocit, že náš právní systém je spravedlivý. A právě proto, když komise interpretuje pravidla, musí vzít v potaz to, že nejenom, že se nějak máme snažit nějak snad obcházet právo, protože my jsme ti, kteří aplikují pravidla správným způsobem a musíme vzít v potaz dané okolnosti, ale zároveň aplikovat udržitelná pravidla, která budou moci být aplikována i do budoucna. Rád bych vám poděkoval za tuto diskuzi. Za nás oba si myslím, že to byla kvalitní diskuze. Jistě víte, že jsme parlamentu před dvěma a půl měsíci zaslali dopis v tomto ohledu a byli jsme vždycky odhodláni zúčastnit se této vaše diskuze, takže ještě jednou bych vám rád za ní poděkoval. Děkujeme. A nyní paní komisařka Krecu. Rovněž bych se ráda připojila k poděkování za tuto nesmírně otevřenou diskuzi, nesmírně upřímnou diskuzi k tomuto nesmírně bolestivému tématu. Souhlasím s vámi v tom, že je to nesmírně obtížné. Ale pokud jde o tu poslední otázku, nejde o to, že by snad já nebo pan komisař Katajnen nebo někdo z komisařů tak to rozhodl. Ne, je to v souladu s pravidly. Pan pan Nisteroj se o tom již zmínil na počátku, o tom, že i v předchozím volebním období v Evropském parlamentu otázka podmíněnosti vyvolala obrovské diskuze a někteří, kteří eh, proto hlasovali, věřili, že to bude pozitivní podmíněnost. Prosím, abychom se zamysleli nad tím, jak toho využít a dosáhnout kvalitní imidže a ne nějaký postup, kde budeme tvrdí vůči jedné zemi a naopak měkký nebo slepý vůči jiné zemi. Můžete se na nás v tomto ohledu spolehnout. Kolegium Evropské komise vezme v potaz vaše stanovisko, poté rozhodneme, ale jsem si jistá o tom, že parlament prezident parlament, předseda parlamentu a i vaše výbory přijdou se stanoviskem a my to vezmeme v potaz. Já jsem pochopila atmosféru v Evropském parlamentu a buďte si jistí tím, že se o to podělím se svými kolegy zítra na kolegiu. Děkujeme, říká pan předseda. Rovněž se domnívám, že to byla nesmírně užitečná, živá diskuze, důležitá diskuze. Na samotném počátku jsme se zmínili o tom, že tento, toto setkání neznamená ukončení dialogu. My musíme nejprve připomenout Evropské komisi to, že žádný návrh nemůže být oficiálně rozhodnut před ukončením strukturovaného dialogu. Nyní koordinátoři ABR rozhodnotí, naše doporučení v tomto ohledu a shodnotíme to i na základě našich doporučení. Já samozřejmě to nedokážu předjímat, naše setkání proběhne nyní a uvidíme, jak se k tomu postaví komise. Za to bude nějaké konkrétní stanovisko, nebo zda požádáme, aby komise pokračovala na dalším jednání v tomto strukturálním dialogu. To je důležité s ohledem na obsah i formální záležitosti. Další objasnění. Vidíme, že možná ducha zákona interpretujeme trochu jinak, ale tato diskuse byla kvalitní, je to dobrý krok správným směrem, protože jsme si jasně objasnili to, že i když na jedné straně zde máme povinnosti, na druhé straně zde nemáme ani nějaký deadline, nějakou, nějaký, nějakou lhůtu, která by byla skonkretizovaná, čili tak toto je, vyplývá ze zákona a my budeme o tom nyní diskutovat. Poslední poznámka. Já bych býval očekával a nechci z toho vinit komisi, možná to bylo spojeno i s našimi otázkami, trošku více konkrétního. Jaké budou konkrétní návrhy komise, pro které programy, pro které částky dojde k pozastavení. Takže osobně si myslím, že náš dialog nebyl ještě kompletní, protože já osobně z toho necítím žádné konkrétní programy ani čísla a právě proto si myslím, že bychom na tom měli ještě dále elaborovat společně s komisí a nyní paní spolupředsedající. Děkuji Děkuji a úplně na závěr pár slov. Procedurální poznámka. Pane předsedo, já nebudu na schůzce koordinátoru, takže portugalsky. Hovoříme o Portugalsku, proto budu hovořit portugalsky. Paní předsedající, mám prozbu. Máme tu dva komisaře. V článku 7 je řečeno, že je tu tedy veden strukturovaný dialog a zároveň je řečeno, že výbory mohou státy mohu pozvat zástupce států, kterých se opatření týká. Já jsem právník, advokát a Portugalsko tu zastoupeno není. To znamená, že mně připadá zvláštní, když tu máme přijímat nějaké závěry týkající se Portugalska a Portugalsko to, tu není zastoupeno. Ano, děkuji. To je naprosto jasná věc pro nás, pro všechny v sále. Ráda bych poděkovala všem členům obou výborů za velmi otevřený dialog, za upřímný dialog. Je jasné, že jsme si všichni vědomi, že je naší odpovědností, abychom vysvětlovali občanům to, co tady jako Evropský parlament společně eh, s komisí děláme. Pokud jde o další kroky, tak bych ráda pozvala Byro a koordinátory obou výborů, aby tady v sále zůstali a budeme diskutovat o tom, jak budeme v našem strukturovaném dialogu pokračovat. Všem nám je jasné, že to byl první krok v rámci našeho vzájemného dialogu. Děkuji vám, komisaři, a tuto část schůze končím.